Uh, colleagues, I think we're ready to make a start because I think most of our shadow team are here. Um, yeah. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Včera jsme změnili pořadí jednání. Nejprve vyzveme paní Rojtovou, aby hovořila o systému zajištění o systémech pojištění a potom Eh, bude zpráva o eh, motorových vozidlech a pak hlasování. Takže máme před sebou dopoledne plné zajímavých událostí. Jednání je také přenášeno po vnitřním okruhu. Ještě jednou vás tady vítám. A to si myslím, že je asi tak všechno, co jsem vám měl dnes ráno sdělit. A už můžeme přejít k návrhu stanoviska o systémech pojištění vkladů. Eh, paní poslankyně Rojtová nám již minulý týden k tomu stačila říct pár slov, ale nebylo k tomu dost času, takže myslím, že by bylo teď dobré, paní kolegyně, kdybyste eh, si vzala slovo. Vy jste před pár týdny již nám určité věci řekla, to je pravda. Pak je tady paní Styler, paní Kreutzmann, která bude hovořit za pana Schmidta. Ashley Pops je také zde, ze zelených zatím nikdo, paní Spence tady není, paní Salvini a pan Benka z komise je přítomen, také vás vítám. Takže jsem velice rád, že teď mohu dát slovo paní Rojtové. Ještě jednou děkuji za tu flexibilitu při změně programu. Prosím, Zuzano, máte slovo. Tak, děkuji, pane předsedo. Eh, já bych eh, chtěla v první řadě poděkovat eh, komisi za velmi kvalitní legislativní návrh a také za velmi dobrou spolupráci. Stejně tak jsem potěšena vstřícností a spoluprací stínových zpravodajů a jejich sekretariátu a asistentů u tak v podstatě dosti složité legislativní normy, jako je, jako je systém pojištění vkladů. Eh, chtěla bych říct, že eh, jsme podávali vlastně tu zprávu v anglickém jazyce jako určitý test toho, jak dopadne překlad do mé mateřštiny a dopadl velmi zle. Je tam řada nepřesností a proto bych úvodem chtěla požádat všechny kolegy, aby si zkontrolovali ve svých překladech, eh, vlastně, aby to kontrolovali k té anglické verzi, která používá správné termíny a která je nejpřesnější myslím, že je to velmi důležité, protože jinak eh, vlastně by mohlo dojít k desinterpretaci. Eh, eh, jsem ráda, že došlo k posunu na podání pozměňovacích návrhů, to znamená někdy na středu, jestli jsem se do, ve, čtvrtek, ve čtvrtek odpoledne, takže si myslím, že můžeme dojít skutečně k nějakému velmi dobrému eh, společnému závěru. Eh, to, co dneska projednáváme, je komplexní modernizace směrnice eh, z roku 1994 a je to reakce na finanční krizi která prokázala potřebu pro vyšší harmonizaci podmínek pro finanční instituce a zlepšení práv spotřebitelů v této oblasti. V současné době chci upozornit, že máme okolo 40 systémů pojištění vkladů, které pokrývají různé skupiny vkladatelů a vkladů do různých výší krytí. Bankám jsou ukládány odlišné finanční závazky a v podstatě se dá říct, že je omezen eh, vlastně přínos toho našeho jednotného evropského trhu a není samozřejmě zajištěna ani stejná míra ochrany spotřebitelů. E, to, co je největší ambicí e, této směrnice, která ale má určité provázanost i do dalších e, směrnic finančním balíčkům je zajištění eh, skutečně eh, toho, aby ten systém byl spolehlivý a zajistil a byl eh, obstál, aby obstál v té případné další finanční krizi, kterou všem snad nepředpokládáme. <laughs> tak a já jsem připravila určité pozměňovací návrhy ke stanovisku komise. A Vždycky jsem se zaměřovala na to, co e, zlepší postavení spotřebitele, co mu zlepší informace, co vytvoří jeho lepší, zpřehlední v podstatě taky nabídky a, e, a snažila jsem se, aby ten systém nebyl tak drahý, jak ho původně vlastně komise navrhla. E, to, o co jsem rozšířila ten původní návrh komise, je také to, aby pokrývala i vkladní knížky a vkladové listy, které slouží jako náhrada spořících účtů a e, v řadě zemí to skutečně by byla chyba, kdyby toto ten, tento produkt nepokrývalo. E, stejně tak e, jsem navrhla rozšíření i na vklady obcí. Například v České republice je 6 000 obcí, a e, pokud by došlo ke krachu banky, tak ta obec by se ocitla bez e, prostředků a e, vzhledem k tomu, že tady stejně je limit jenom vyplát, vyplácení do 100 tisíc euro, tak to nemůže ohrozit ten vlastní systém pojištění vkladu, ani ho nemůže, nemůže zdražit a je to strašně důležité pro, pro fungování eh, řady lokálních projektů, ve kterých jsou i eh, zahrnuti malí střední podnikatele a tak dále a i jednotlivý, jednotlivý, eh, jednotlivé fyzické osoby. Dále jsem navrhla určité zavedení rychlejších rozhodovacích postupů, také krytí i dočasně vyšších vkladů, než je 100 000 euro Eh, které plní určité sociální důvody stanovené vnitrostátními předpisy. Například je to náhrada při, propouštění nebo pojistná plnění a tak dále. Eh, další oblast, eh, které se chci dotknout, je, že v minulosti spotřebitelé museli čekat na výplatu svých prostředků i řadu měsíců. Dneska je to možné za 20 pracovních dnů s výjimečným rozšířením o dalších 10 dnů. Komise navrhuje 7 kalendářních dní, a většina států, kromě Velké Británie a Dánska, by s tím měla značné problémy. Přesto si myslím, že ten příklad Británie a Dánska je opravdu příkladný a proto bych doporučovala, aby se prodloužila jenom doba implementace pro tento bod na pět let a poté, aby se do této doby všechny země snažily dostat do těch sedmi pracovních dnů. Je to samozřejmě dobrá perspektiva pro spotřebitele, pro klienty. Eh, eh, dále eh, také by vkladatel měl být chráněn u bankovní instituce působící pod různými obchodními názvy, ale jen jednou bankou, bankovní licencí. To je návrh komise a já chci upozornit, že například nejen v České republice je situace, kdy pod vlastně jedním majitelem je několik bank a, to ne, a spotřebitel to ani neví. Takže eh, je tam určitá formulace, která by umožnila to, aby aby eh, pokud má vklady ve více bankách, tak aby byl kry, ty vklady byly kryty také do té výše 100 tisíc euro. Eh, pokud se nejedná samozřejmě o nějaké jenom pobočky jedné banky. Ehm, také eh, volím trochu jiné pojetí naplnění fondů pojištění vkladů, které zahrnuje skutečnou výši vkladu, takzvaný cover deposits. A to je vlastně jeden z návrhů, který má zlevnit ten systém, eh, kdy za vklad v hodnotě 5000 euro se počítá jenom 5000 euro a nikoli o ně hypotetických 100 000 euro, tak jak navrhuje komise. Eh, může tedy tím pádem dojít až k pětinásobnému ušetření prostředků při eh, vytváření vlastně toho, eh, toho eh, zásobního balíku finančních prostředků pro případné krytí při úpadku bank ehm, to navržení spotřebitelé nebudou muset platit zbytečné, tedy zvýšené bankovní poplatky. Tady hm, vím, že i Rada, i výbor Ekon mají k tomu stejný přístup. Eh, také umožňuji nebo navrhuji mm, lepší ochranu bank eh, včas, to znamená jakousi prevenci. Eh, pro spotřebitele samozřejmě mnohem lepší, aby ta banka vůbec neskrachovala, než to, že má jistotu, že v případě jejího krachu dostane Eh, dostane náhradu do výše 100 tisíc euro. Eh, takže proto doporučuji, eh, aby mm, bylo možné použít prostředky toho společného fondu pro včasné intervence v bankách dříve, než komise, ehm, teda než tak, jak to navrhuje komise. Um, také navrhuji vzájemné, nebo doporučuji, e, podporuji vlastně to vzájemné půjčování mezi systémy z různých členských států e, a oproti e, komisi, která tam dává povinnost, tady doporučuji spíše, aby to bylo dobrovolná možnost půjčování si mezi státy. Tam samozřejmě tím největším výhradou nebo otazníkem je, aby při tom povinném půjčování mezi bankami nemohlo dojít k přesunu vlastně krize z jedné země do druhé. E, takže si myslím, že by bylo dobré, aby to bylo na členských státech, aby se rozhodli, zda se budou účastnit toho společného e, zájemného půjčování nebo, nebo nikoli. Ehm, ponechávám také dnešní výpočet příspěvků založených na rizikovosti banky na členských státech, to je ten, který dnes platí. Komise navrhuje systém, eh, který by eh, nezaručil splnění stanoveného cíle eh, stejným rizikovým profilem v různých členských státech kvůli různým podmínkám na finančních trzích v Unii a s ohledem na specifické produkty pro spotřebitele, například vklady ve stavebních spořitelnách, to je typický příklad. Eh, navíc eh, podle jedné studie eh, používající komisní návrh ten navrhovaný vzorec nejlépe hodnocené Evropské banky ve výpočtu by se propadla do nejhorší kategorie. Takže v těch přílohách jsme upravili, nebo ty pozměňovací návrhy v přílohách upravují, upravují ten stav trochu jinak. Eh, mám pocit, že jsem zličtila, zjednodušila terminologii v, té, v tom informačním formuláři pro spotřebitele. Považuji za velký přínos návrh komise, aby to byl standardizovaný eh, v podstatě formulář. Eh, zvýšila jsem informační povinnost vůči současným vkladatelům, které tento formulář dostanou přiložený ke jednomu výpisu z účtu. Eh, také jsem umožnila nebo navrhla jsem výběr jazyka, v němž mohou být informace požadovány, pokud je to možné pro obě strany. To je, banka má například smlouvy v cizích jazycích, než je úřední řeč daného státu, eh, to je pružné řešení pro příhraniční oblasti a osoby žijící mimo svůj stát a samozřejmě, že to zvýší přeshraniční hospodářskou soutěž na vnitřním trhu obecně. Důležité je, že eh, ačkoliv ta banka má k dispozici eh, informace v jejich jazycích, tak spotřebitel o tom neví a je velmi důležité, aby to věděl. Dobře, já přestanu, aby teď vznikl čas pro eh, diskuzi s ostatními a Velmi se na to těším. Děkuji. Uh, well, thank you, Susanna. Děkuji, Zuzano. Myslím si, že to eh, je velice komplexní eh, záležitost a děkuji vám za eh, komplexní vylíčení navrhovaných změn. Začneme se tím zpravodaji paní Styler. Děkuji, pane předsedo, a děkuji naší zpravodajce paní Rojtové. Myslím si, že jste odvedla vynikající kus práce A je opravdu škoda, že eh, ten český příklad nedopadl eh, dobře a doufám, eh, že se to podaří vyřešit. Podporuji ten přístup, že to krytí by mělo být po značkách a ne po bankovních institucích. To je, myslím, velice důležité. Když se podíváte na to, co se stalo v Británii, tak tam Bank of Scotland, Halifax, všechny patřili, nebo obě patřili do Lloyds Group a lidé měli uh, účty u uh, Bank of Scotland, u Halifaxu a u Lloydsu a, a nevěděli, že to krytí, jak vy říkáte, by bylo jenom na jednu instituci a ne na značku. Takže myslím si, že tohle je velice důležitá věc, kterou bychom tam měli uh, protlačit. Také s vámi uh, souhlasím, pokud jde o ty dodatečně uh, vyšší uh, vklady. Uh, hovořila jste o uh, Ehm, těch eh, penězích složených na eh, účtu pro případ eh, nákupu domu nebo také o případech nezaměstnanosti nebo propuštění. To jsou mm, mimořádné případy, ale když došlo ke krizi, tak řada lidí bylo zrovna v těchto mimořádných situacích. Mm, něco podobného se také týkalo iSaveu v Británii a v Nizozemsku. Potom pro Británii a pro Dánsko by eh, něco takového bylo snažší než eh, pro jiné země. Potom těch eh, sedm dní, to si myslím, že to je věc k vyjednávání. Souhlasím s vámi, že ta přechodová, to přechodové období by bylo cestou vpřed pro země, které by to v současné době považovaly za obtížné. Hovořila jsem s tím, eh, jsem o tom také se zpravodajem v Ekonu a myslím si, že eh, tuhle otázku lze mm, snadno dořešit. Mám celou řadu pozměňovacích návrhů, eh, které jsou spíš doladěním toho, co říkáte, nikoli obsahovou změnou. Možná bych tam dala ještě možnost Eh, navýšit tu částku ze 100 na 150 tisíc eur, abychom měli prostě variantu pro hlasování. Nicméně eh, děkuji vám eh, celkově za vaši práci. Myslím si, že je velice důležitý kus práce to je a že my opravdu vedeme cestu vpřed. Pokud se nám to podaří prosadit, tak je to významný krok vpřed v ochraně spotřebitele a v zabránění tomu, co se dělo lidem v roce 2008. Takže děkuji mnohokrát, paní Rojtová. Děkuji, paní Steller. Já s vámi souhlasím, eh, že eh, toto ukazuje, jak je důležité, abychom eh, se zapojovali do projektů ve finančních službách a čeká nás jich celá řada v nejbližší době. Teď pan Krojcman je pana Šmita. Já děkuji. Děkuji paní Rojtova za vaše stanovisko. Tady bychom měli sledovat několik základních principů prostě musí tady být důvěra ze strany vkladatelů, důvěra ve finanční eh, instituci a musí tady také existovat finanční stabilita. Eh, vkladatelé musí dobře mm, rozumět pravidlům a eh, také tady musí být harmonizovaný systém. To znamená, že je třeba, aby vnitřní trh finančních služeb eh, nabízel rovné manévrovací eh, pole. A eh, úroveň financování musí být dostatečně vysoká na to, aby se střednědobé a dlouhodobé cíle zohlednily. A musí tady také existovat určité stimuly pro podniky co je úplně pro nás nejdůležitější v ALDE, je, že ta platební lhouta by měla být z, snížena na pět pracovních dnů, tak jak byl panem Simonem navrhnuto ve výboru ECON. Tady eh, se nám jedná o důležitou eh, věc z hlediska důvěry eh, vkladatelů. Těm by měly být finanční prostředky vydány v co nejkratší době po případném bankrotu finanční instituce a opět opakuji, že ta pětidenní lhůta se nám zdá z tohoto hlediska optimální. Pak je tady také otázka maximální vkladu. Tady je patrně nutné přijít k určitému rozhodnutí. E, za e, úrovní, určitou úrovní vkladu už by potom nemělo být možné dále vkládat. Je třeba v tomto směru e, uvažovat, protože by bylo dobré, kdyby v tomto směru existovaly určité vyrovnané situace po dosažení té cílové úrovně. Také si myslíme, že tady musí být více větší, větší vklady ze strany institucí, aby se zmírnil zmínila rizika a e, otázka pozměňovacího návrhu 24 je pro nás z tohoto hlediska klíčová, ten nepodpoříme. Pan kolega Schmidt je nespokojen s tím, že paní Rojtová ve svém návrhu v celé řadě ohledů se odklání od myšlenky harmonizace, takže jsme proti, článku, proti pozměňovacímu návrhu 12 ke článku 5, protože se domníváme, že by to bylo problematické po švédské klienty dánských bank. Myslíme si, že by to měly být členské státy, které sami rozhodnou o tom, eh, zda a jak zajistit ochranu pro případné obecné e, orgány e, tam samozřejmě by taková to ochrana měla být možná, ale e, ty všechny další principy by měly být zajištěny na národní úrovni. A pak si myslíme podle článku 6, že by se členské státy měly sami rozhodovat tady je vlastně určité stimul pro regulatorní arbitráže a to je přímo v rozporu e, s e, situací po finanční krizi, e, kdy lidé hledali lepší ochranu v jiných bankách a v jiných zemích. Myslíme například na Danske Bank ve Švédsku, která může poskytovat pro určité druhy vkladů lepší ochranu než třeba švédské banky. Takováto situace by vedla k velkým rozporům na trhu. Také je lepší je, zajiš, je třeba zajistit lepší propojení mezi jednotlivými národními systémy. Děkuji, um, další bude pan Fox, potom pana, paní Rule, pan Trantifilidis. Takže teď bych dal slovo panu Foxovi. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych chtěl poděkovat paní Rojtové za její práci na tomto stanovisku. Věříme, že jste velice pragmatická ve svém přístupu a vítáme celou řadu vašich návrhů, které chtějí zajistit rovné podmínky pro evropské banky eh, ve vašem stanovisku. Eh, co se týče těch dočasně zvýšených eh, úvěrů, tak to je dobré. Myslíme si, že to dá Eh, také spotřebitelům důvěru, že i vysoké částky budou chráněny. Návrh paní Rojtové chce vypustit článek 11, který je postaven na rizikovém financování, nicméně eh, vklady v členských státech jsou odlišné a myslíme si, že jednotlivé členské státy se musí rozhodnout míru tohoto mechanismu. Také máme pocit, že se trochu rozmělňuje návrh komise, co se týče eh, vzájemného vypůjčování mezi těmito systémy. Chtěli bychom E, toto opatření úplně vypustit, protože to může ovlivnit finanční stabilitu, může to mít také dopad na důvěru ze strany spotřebitelů a také to brání rovným podmínkám ze strany všech bank. Vítáme návrh paní Rojtové, e, která se zabývá e, otázkou krytých vkladů a ne vkladů, na které má vkladatel nárok. Nicméně chceme zajistit větší flexibilitu v případě tohoto financování z ex ante a ex post eh, příspěvku, abychom měli rozhodnout, jaký bude poměr. Co se týče té výplatní doby, pokud dojde k selhání banky a zdá se, že to vyvolalo velkou pozornost dnes dopoledne, podporujeme návrh komise sedmi dnů, to znamená pěti pracovních dnů. A nelíbí se nám harmonizovaná úroveň ve výši 20 pracovních dnů, kterou navrhuje paní Rojtová. A pokud bychom to měli pro přechodné období do roku 2015, tak se zdá, že ALD, socialisté, myslím si, ale že proto budou i zelení, možná paní Rojtová zjistí, že stanovisko v tomto výboru je spíše pro těch pět pracovních dnů a stávající pozměňovací návrh asi nenajde podporu ze strany našeho výboru. Takže pokud máme dojít k nějakému kompromisu, tak bych navrhl paní Rojtové, aby snížila tento počet možná na 10 až 15 pracovních dnů a přechodné období by bylo kratší několik let, protože musíme mít spíše pět pracovních dnů. Vidím, že tady lidé přikivují, takže vidím, že mám podporu. Dále Eh, co se týče těch jednotlivých eh, různých jmén, což je velice důležité pro Velkou Británii, já nejsem úplně přesvědčen o důležitosti tohoto opatření. Pokud eh, značka Velké Británii potřebuje oddělené schválení, tak to bude další zátěž pro banky. To znamená, že vzniká hrozba, že některé tyto značky budou úplně staženy a já si nejsem jist, zda to bude přínosné pro spotřebitele. Jinak eh, velice rádi jsme spolupracovali s paní Arutovou a těšíme se, že budeme spolu řešit pozměňovací návrhy. Děkuji, pane Foxe. Ještě někdo? Takže ještě než dám eh, slovo komisi, tak eh, by vás mohlo zajímat, že jsem byl požádán, abych vás upozornil, že Evropský výbor britského parlamentu se obrátil na předsedu Baroza k otázkám, které se týkají vzájemných záručních systémů a jejich vlivu na subsidiaritu. Tento dopis bude rozeslán samozřejmě s paní zpravodajce a příslušným zpravodajům. A myslím si, že je víceméně ve prospěch stanoviska paní Rojtové. Eh, nicméně, eh, každopádně bychom měli mít na vědomí, že parlamentní výbory v jiných zemích se tímto také zabývají. Takže nyní bych eh, dal slovo panu Benkovi, nikoli panu bankéřovi, aby se stručně vyjádřil, protože nám dochází čas. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím zaměřit se na ty nejdůležitější věci, které zatím byly projednávány vzhledem tomu, že nemáme tolik času, tak eh, to nevezmu komplexně. Začnu asi u těch obcí. Rád bych vás informoval, proč komise eh, navrhovala vyloučení eh, jakýchkoliv orgánů veřejného sektoru. Za prvé, většina členských států tohle to dělala v minulosti při určování oprávněných a neoprávněných vkladatelů když eh, to členské státy mohly určit sami. Většina členských států nepředpokládala eh, vyplacení eh, jakýchkoliv orgánů veřejného sektoru, včetně obcí. Já bych konkrétně poukázal na to, že obce mají snadný přístup na kapitálový trh. Jelikož, jelikož půjčky Eh, veřejnému sektoru jsou eh, privilegované podle eh, směrnice o kapitálových vkladech. Takže na rozdíl od malých a středních podniků a fyzických osob, které by měly být pokryté podle návrhu komise, mají obce snadný přístup na kapitálový trh, takže se komise domnívá, že není nutné obce chránit. Pokud jde o ty dočasně zvýšené zůstatky, tak tam jsme rádi, že eh, návrh eh, komise je podpořen, to tež pokud jde o eh, výplatní lhůtu. Jsme rádi, že, náš výbor že váš výbor v zásadě souhlasí s tím, že vkladatelé by měli být vyplaceni velmi rychle, protože řada z nich nebude mít alternativní zdroje k financování každodenních výdajů. pokrytí eh, těch jednotlivých eh, značek eh, bank. Tak komise zjistila, že toto je problém jenom v jednom členském státě, asi sice ve Velké Británii. Souvisí s tím některé výhody a některé nevýhody. Jednou výhodou může být pro spotřebitele, že se nemusí starat o to, jaká značka je načištěna na jeho bankovním výpisu. Na druhou stranu to má určité nevýhody pro finanční systém. Jak už e, na to poukázal jeden člen tohoto výboru, e, jsou tady problémy e, pro, v pří, související s regulatorní arbitráží a narušením trhu protože eh, eh, subjekty, které fungují eh, pod jedním, pod různou značkou, a neříkají spotřebiteli, že se jedná o jeden subjekt, tak my jsme zjistili, že to je opravdu případ jenom v Británii a nikde jinde. A banky by v tomto případě byly um, motivovány eh, otevírat obrovský počet poboček, což by bylo netransparentní pro spotřebitele a všechny ty pobočky by nabízely eh, separátní ochranu. Já si myslím, že ve 26 členských státech eh, spotřebitele vědí, jaká banka je jejich protistranou, s kým mají právní vztah. Takže musím říct, že nechápu, proč bychom tohle měli měnit. Tento jednoduchý systém, jedna banka, ochrana jednoho vkladu protože, v jednom členském státě, protože pouze v jednom členském státě je možné agregovat značky. A um, odkázal bych se na veřejné připomínkové řízení, které k tomu proběhlo a i britské uh, úřady eh, se domnívaly, že by to uh, vedlo k negativní motivaci tržních subjektů, kdyby uh, byla zavedena ochrana různých značek jednoho subjektu zároveň. Potom k těm příspěvkům založeným na riziku. My si myslíme, že ty jsou eh, podstatné. Ony přímo nepřispívají k ochraně eh, spotřebitele, nejedná se o nic hmatatelného pro spotřebitele, nicméně nepřímo to zvyšuje finanční stabilitu a nepřímo to eh, zabraňuje úpadkům bank. Proč? protože díky tomuto banky platí více do systému, banky, které mají eh, vyšší rizikovost. To znamená, že eh, je to více nutí eh, fungovat méně rizikovým způsobem. A za druhé, často se to tady ozývalo v debatě, a sice odkazovalo se na vnitřní jednotný trh ano, ono by bylo eh, nespravedlivé na jednotném trhu, kdyby banky musely eh, platit částku X v jednom eh, státě a Y v jiném státě. bez rovnání s rizikem stejným. Takže my si myslíme, že tohle by v určité fázi mělo být harmonizováno. Závěrem bych uvedl něco k prevenci. Jestli by tam eh, nemělo být eh, více preventivních aspektů. Komise do toho ovšem už něco eh, zabudovala. Článek 9 odstavec 5 umožňuje dvě věci. Za prvé přímý zásah a nebo likvidace bank. Tam eh, se řeší také eh, následný, eh, následný převod aktiv. To lze použít například v jak už to bylo v Británii, když se používají, převádějí peníze do překlenovací banky nebo v případě, že se banky spojují fúzí, vždycky dojde ke změně toho subjektu, která je věřitelem vkladatele. Takže eh, ta částka by mohla být eh, omezena hypotetickým vkladem. A potom je tady časný eh, zásah, to je ten druhý limit. My to tam přesně definujeme a jedná se o navýšení kapitálu, spolu s navýšením kapitálu, tedy s likvidními zárukami a dalšími věcmi. Toto byla opatření, která byla použita a v nedávné finanční krizi a vedla k, obrovským, eh, k obrovskému zatížení daňových poplatníků. Komise se domnívá, a doufáme, že to eh, eh, přesně vyjádříme v letě, že ten včasný zásah není správným eh, řešením. Takže doufám, že to budeme eh, schopni co nejdříve vysvětlit. Děkuji, pane Benkre. A nyní eh, vrátím ještě slovo paní Rojtové. A ještě ten harmonogram lhůta pro pozměňovací návrhy je čtvrtek 12. Budeme projednávat 12. dubna a hlasovat 13. dubna a na Ekonu 19. května, 9. května pardon, a na plenárce v červnu. Paní Litová, chcete k tomu ještě něco stručně eh, říci? Už eh, nám dochází eh, čas, ale jenom abyste to mohla uzavřít. V první řadě si myslím, že by IMCO mělo mít velmi silný jednotný názor na tu dobu vyplácení těch náhrad. Já jsem na té schůzce, schůzce mezi stínovými zpravodaji právě navrhovala, abychom se dohodli na režimu, který by umožnil eh, co nejdříve se dostat ke krátké době, ale zároveň, abychom eh, vůči ekonu, který má opačný názor, eh, vytvořili podmínky, které, proti kterým se nepostaví jednotlivé členské státy. Proto jsme navrhli tady toto přechodné období a jsem ráda, že dojde k nějakému kompromisu, který by mm, prostě byl optimální. Kdyby to bylo možné sedm dní okamžitě, okamžitě, já jsem pro. Ale problém je, že bychom to asi ne, nedocílili proto jsem navrhla tady to, to, to další období. Ale je dobrý nápad zkrátit ho a jít nějakou cestou postupných kroků. Eh, chci tady trochu oponovat jednak eh, eh, komisi, pokud jde o ty obce. Já chci upozornit, že nejsou obce napojeny, alespoň ne v některých členských státech, na státní rozpočet a nemají snadný přístup na kapitálový trh. A proto je potřeba přihlednout k tomu, že ty obce v podstatě by měly být také, nebo jejich vklady by měly být také kritické klienty alespoň tou minimální částkou, aby se nedostali do naprostého, eh, naprostého, eh, naprostého deficitu, který by pro ně znamenal nezaplatit třeba, já nevím, platy ve školkách a podobně. Eh, co se týče těch značek bank, eh, já mám jiné informace. Eh, jsou země, kde to je možná hm, problémové, ale kde spotřebitelé se domnívají, že se jedná o více vlastně značek s jednou licencí. Proto tedy v případě, že bychom měli přistoupit na návrh komise, museli bychom dát ještě do informací povinnost eh, tomu bankovnímu ústavu při uzavírání smlouvy informovat a udělat seznam těch bank, které by, eh, by nebyly kryty eh, další částkou. Ehm, nesouhlasím s panem kolegou Šmitem, eh, co se týče toho, eh, té, mm, eh, toho navýšení pojištění o 12 měsíců těch sociálních důvodů. Já si nemyslím, že jde o odklon od harmonizace, ale a tak dále. Tak vidím, to, že není čas, takže to bohužel nemohu rozebrat, ale sejdeme se se stínovými zpravodaji a dojednáme to. Děkuji. Děkuji, Zuzano, skutečně za veškerou odvedenou práci. Myslím si, že to je velice souhrné, eh, souhrný text, souhrné stanovisko a eh, časový harmonogram byl dán. Se členy výboru bude možno ještě diskutovat 12. dubna. Ještě jednou děkuji. A teď je tady další e, bod na programu a já tady srdečně vítám Antonio Panceriho, e, který e, nám přednese velmi zásadní informaci k nařízení o schvalování zemědělských a lesnických vozidel. Po diskuzi se zpravodajem jsme si uvědomili, že ten časový harmonogram je poměrně napjatý E, podstatná diskuze teprve nastane. To, to je takové vlastně první e, kolo. E, rovněž máme v plánu uspořádat slyšení. Panu Pancerimu bych teď dal slovo. Opakuji, dnes asi není ta pravá chvíle k nějaké širší diskuzi. Budeme mít k tomu příležitost později. Paní Sulí tady není, paní Rule E, tady je, já rovněž za ECR, pan Sandiga tady není, paní Víny ano, takže někteří stínoví zpravodajové budou možná chtít e, přispět. Takže prosím, pane Panzery, vy byste nám tedy teď mohl říct pár slov o postupu prací na e, stanovisku k tomuto nařízení. Pak je tu také, myslím, pan Voselis, jestli se nemýlím, z DG podnikání. A vy si budete moci říct slovo někdy příště, dnes na to bohužel čas nebude. Pan Pancery má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Budu velice stručný. Jak jste sám předeslal, budeme mít příležitost se k této otázce vrátit eh, podrobněji. Já už teď ale musím říct, že se mi zdá, eh, že je cílem tohoto nařízení stanovit určitý počet pravidel ohledně Eh, předpisů eh, těchto zemědělských a lesnických vozidel, samozřejmě zajistit dobré fungování vnitřního trhu, aniž by se ztratil ze zřetele cíl ochrany životního prostředí a cíl bezpečnosti jak na silnicích, tak na různých pracovištích. Pak je tady také otázka konkurenceschopnosti celého sektoru. Jde o to, aby se zjednodušila stávající legislativa ohledně homologizací. V tomto týdnu proběhlo několik setkání s různými subjekty, se zástupci Evropské komise, a identifikovali jsme určitý počet kritických záležitostí, jak jsem řekl, nebudu teď e, to podrobně rozebírat, jenom jsem to chtěl zmínit, protože, jak bylo řečeno, 12. dubna budeme mít možnost o těchto věcech diskutovat, až na tom budeme hovořit s, na výboru IMCO a také tady budou různí zástupci eh, všelijakých eh, evropských eh, zúčastněných stran. Myslím, že jsme identifikovali takové čtyři oblasti, na které bychom se měli v této věci soustředit. Nejprve je to otázka časového harmonogramu aktů v přenesené působnosti a jejich přiměřenosti, potom případný servis u prodeje, e, potom e, ta zařízení, motory a emise a za čtvrté kategorie. E, takže k tomu harmonogramu. Jsou tady rozličné názory. V podstatě by vstup platnost měl být v roce 2014, ale někteří jsou toho názoru, že to je období, kdy toho bude z legislativního pohledu velice mnoho. Eh, a navíc, že toto je také otázka dost náročná vzhledem k homologizacím. Eh, víme, že komise navrhla rok 2014 eh, právě proto, aby se vyhnula případným rozporům eh, mezi jednotlivými legislativními nástroji. Je samozřejmě mnohem lepší mít jedno nařízení než nějakých 20 volně vlajících směrnic. Možná, že bychom mohli dospět k nějakému kompromisnímu návrhu a eh, splnit tedy jak eh, otázku vyváženosti norem, tak Eh, také podmínky eh, případ eh, všech těch subjektů, kterým jde o to, aby homologizace proběhla co nejdříve. O tom nepochybně ještě bude třeba hovořit. Za druhé, servis prodejní servis. V kapitole 16 eh, tam se také vlastně tyto věci hodně pečlivě analyzují. Bylo zdůrazněno, že tento sektor je specifický. Eh, pak je tady samozřejmě otázka případného dopadu nového návrhu na tyto eh, typy služeb a na opravy Myslím, že tady také bude zapotřeba, aby ten systém fungoval s určitým režimem záruk, abychom vyhověli eh, jak požadavkům firm, tak těm potřebám eh, servisních oprav. A eh, pak je tady otázka bezpečnosti, ta je zcela zásadní. A myslím si, že tu bychom také v rámci tohoto nařízení neměli opomíjet. Směrnice o strojích, no tak zde e, byly vlastně e, ty nesilniční vozidla, e, zemědělská a lesnická, vyjmutá. My si myslíme, že to možná nebylo úplně šťastné. Ostatně jsme také příslušné oddělení parlamentu požádali, aby byly proskoumány případné přesahy této směrnice do stávajícího dokumentu. Potom kohledně emisí, tam se také diskutuje. Pak je tady také otázka kapacity brzdových systémů je zapotřebí zajistit takové systémy typu ABS, to znamená protiblokovací brzdové systémy eh, pro zvýšení bezpečnosti, ale možná, že bychom mohli uvažovat ještě o dalších systémech, které by mohly také být zmíněny za ty v úvahu. A pak ještě otázka kategorií. Tak pro vozidla kategorie 1, no e, toto již bylo vlastně také diskutováno, teď hovořím o nesilničních vozidlech, e, skutečnost, že se vlastně tato vozidla odsla zde v tomto textu jasně ukazuje, že je zapotřebí také regulačně pokrýt toto e, odvětví. E, neměla by to být zde v tomto nařízení, ale je třeba si uvědomit, že tato nesilniční vozidla nejsou ani traktory, ani nějaká modifikovaná e, e, lesnická vozidla, jsou to vozidla zcela specifická a jde o to, zdali je vyjmeme z tohoto nařízení, anebo zdali budeme to řešit nějakou jinou cestou. Možná to by bylo docela užitečné, by bylo dobré, kdyby vznikla specifická kapitola pro tato vozidla, pro tato nesilniční silniční vozidla e, zcela specifická. Pak jsou tady další dvě žádosti, o které nás subjekty požádali. Je tady nutnost e, zavést novou kategorii T6, především pro aktivní vozidla čtyřkolá ale vozidla, jejíž e, funkce je obdobná funkci traktorů. A potom ještě side by side, což jsou eh, vozidla tažná, tažná zařízení. Tady eh, je také otázkou, do jaké kategorie je začlenit. Takže k to, to vlastně předkládám k určité úvaze a možná ještě závěrem bych eh, řekl, že si všichni dobře uvědomují, že je zapotřebí, aby tady existovalo jednotné nařízení právě proto, že musíme chránit životní prostředí, přispět k posílení a prohloubení vnitřního eh, trhu a eh, zohlednit všechny aspekty těchto vozidel. Takže asi tolik k tomu obecnému rámci eh, posledních týdnů. O harmonogramu jste hovořil, to je zatím z mé strany vše, pane předsedo. Děkuji, paně, pane Pancery. Já si myslím, že to bylo dobré, že jste hovořil o některých těch zásadních otázkách Významné slyšení proběhne 12. dubna. Koordinátoři dnes odpoledne budou schvalovat program tohoto slyšení a potom 24. května bude zpráva předložena k překladu. Od 14. do 16. června se tomu budeme, zabý, budeme zabývat. V eh, Ekonu budeme hlasovat o textu v říjnu a na plenárce se to objeví v listopadu. Pak je tady také zainteresována rada. Dnes odpoledne máme ještě slyšení k motorkám. Tady si myslím, že jsou určitá společná témata, informace o technických opravách a tak dále. E, to by bylo dobré e, nestrácet ze zřatele a koordinátoři budou dnes odpoledne také ještě probírat e, otázky nějakých statistických informací pro vás i pro další kolegy. Pak je tady otázka dohledu nad trhem u zařízení. Jde o to, abychom, abychom zajistili, eh, že ta zařízení, která jsou dovážena z třetích států, eh, odpovídají evropským normám. Takže já tady navrhuji setkání eh, stínových zpravodajů, včetně mne, tak eh, abychom si vyměnili určité názory a ta eh, dohloubky jdoucí diskuze se teprve bude konat v květnu a červnu. Dnes tedy nemusí proběhnout, nicméně paní Satori Sulip, pan Kreutzmann, paní Rule, já už jsem hovořil jako stínový a paní, eh, pan Salvini, takže paní Satori jako první, prosím. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Má politická skupina mi včera pověřila, abych eh, se zhostila úkolu a podívala se na toto nařízení, takže já jsem se na to podívala skutečně pouze před pár hodinami. Ale souhlasím s přístupem pana Pancereho, myslím si, že přijal dobrý přístup a je zapotřebí, a to se mu myslím daří, že vysvětlil celou řadu otázek, která se řeší v daném sektoru, podobně jak to bylo identifikováno v rámci prvního čtení. Chtěla bych upozornit na body, které se týkají vnitřního trhu. Myslím, že se na tom všichni shodneme. Je to především otázka bezpečnosti, otázka životního prostředí. To budou zásadní témata, která budeme uplatňovat v tomto nařízení. Dále, kdy tyto normy budou vstupovat eh, v platnost, doufám, že se shodneme na stejném harmonogramu. Chtěla bych v tuto chvíli poděkovat panu zpravodaji, myslím si, že se vede velice dobře. Děkuji. Paní Kreuzmann, chcete něco dodat? Ne, paní Rule, Heidi? Yeah. Sorry, uh, ich kann's ganz... Já to řeknu docela stručně. Měli bychom se uh, asi se, uh, sednout s zpravodajem panem van den Kampem, protože uh, docela jistě Například u, u čtyřkolek máme určité překryvy O tom si ovšem musíme eh, promluvit tak, abychom to lépe navázali. Bohužel ty termíny pro eh, pozměňovací návrhy jsou eh, rozdělené, nejsou vůbec v jednom časovém rámci, ale přesto doufám, že se nám podaří nalézt řešení. Jinak potom jsem se chtěl zaměřit na emise, i když ty sem úplně nepatří, musíme se na ně zaměřit potom eh, nezávislé eh, servisy a otázka bezpečnosti. Pan Triantafilides, pan Salvini. Dobrá, tak jenom několik eh, komentářů ode mě, co by stínového zpravodaje. Pardon, pardon, ano, za ECR. Hovořilo se o vozidlech T6. Myslím si, že to pochází eh, ze směrnice o tříkolých vozidlech a v zásadě je celá řada takových vozidel, která se používají jako v zemědělství. Myslím si, že je tady eh, určitá potřeba u kategorie U zavést určité eh, požadavky. A ta otázka už je tady dlouho. Protože různé země požadují různé typy osvětlení pro tato vozidla, pokud eh, jezdí po veřejných komunikacích a já si myslím, že eh, rozumné, abychom požadovali harmonizaci těchto požadavků. No, možná, že by se to vyžádalo uh, nějakou přílohu a možná, že to právě myslel pan Fancery. Pane Vosíny, jak říkám, budeme mít možnost to později ještě probrat podrobně. Chtěl jste teď něco dodat? Protože nemáme uh, příliš mnoho času, ale rád vám dám slovo, když už jste přišel. Chtěl jste říct, co? Dobrá, tak slovo je vaše. Děkuji, pane předsedo, jenom velice stručně bych rád poděkoval panu Pancerimu. se zaměřit na stejnou otázku jako komise. Dvě poznámky. Pokud jde o eh, datum platnosti, tak eh, tam nemám žádné, žádný zvláštní komentář. Tam to zachovává naše stávaj, eh, stávající datum, ale uvědomme si, že jsou otázky, které už nesou odkladu, například bezpečnostní věci, brzdy a tak podobně. Pokud jde o požadavky na poprodejní období, například RMI, tak Eh, tam komise eh, sdílí obavy všech eh, zainteresovaných stran. A Domnívá se, že je třeba zohlednit specifika traktorů ve srovnání s ostatními vozidly. Ovšem je třeba také mít na paměti, že všechny tyto informace musí být obsažené v homologaci. této fázi jsme také velkými optimisty, pokud jde o dosažení našich cílů eh, k čistší mu životnímu prostředí. Pokud jde o zahrnutí eh, další kategorii do tohoto nařízení, tak eh, pokud budeme mít nějaké požadavky, které splní určitá vozidla, tak ano, lze je tam zahrnout. A také máme úmysl pro zemědělská a lesnická a vozidla dát nějaké zvláštní bezpečnostní požadavky eh, oproti silničním vozidlům. Já si myslím, že ta studie právě o otázce údržby a opravách, ta vlastně stanoví i určité, určitý rámec, určitá pravidla. Tady je třeba si uvědomit, že to prostředí pro ty různé kategorie vozidel je odlišné. V tomto případě to musíme zvlášť eh, zohlednit a každopádně se ty informace pokusíme eh, předat i vám. Pan Pancery na nějaké závěrečné připomínky? Děkuji. Eh, možná jenom dvě, když dovolíte. Řekl bych, že naprosto souhlasím. Ano, eh, budeme mít také rozpravu s dalšími. A je třeba se pustit do práce teď hned a po 12. dubnu pak už budeme mít jasnější představu, jak ta zpráva bude vypadat. Jistě bude zapotřebí také sladit ty jednotlivé údaje, ta jednotlivá data, ale každopádně je to na vás, pane předsedo, v tomto směru věci rozhodnout. A k těm dvoukolovým vozidlem, vozidlům všechno jsem si při, všechny připomínky jsem si zapsal. Budeme mít ještě rozpravu a myslím, že každopádně důležité eh, pracovat eh, v duchu eh, snahy po určitém řešení tak eh, aby výbor mohl text eh, podpořit a aby ho následně mohl podpořit celý parlament. Předseda, ano, eh, děkuji, možná, že budeme potřebovat jednání mezi námi a týmem pana Van de Kamp, protože tady to bude třeba nějak sladit. Každopádně už teď děkuji. No a před námi je další bod. Velice rád tady vítám pana Salviniho, který vlastně eh, od roku 2009 je zpravodajem poprvé, či navrhovatelem stanoviska. Jedná se o stanovisko k evropské reakci na zelenou knihu Evropské komise ohledně ochrany osobních údajů. Takže prosím, pane Salvini, máte slovo, abyste svůj návrh předložil a pak tady máme určitý počet stínových zpravodajů eh, a e, budeme mít toho času trochu málo, ale každopádně je dobré, že vlastně všichni stínoví zpravodajové jsou tady. To e, svědčí o značném zájmu o toto téma a určitě každý řekne alespoň pár slov. Vy máte slovo jako první, prosím. Děkuji, e, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval sekretariátu výboru za spolupráci. Ten eh, text je stručný, eh, stručný také i vzhledem eh, k tomu, co bylo třeba zohlednit. Je třeba vyvážit ochranu spotřebitelů, což je zásadní, a také legitimní požadavky podniků, především těch malých podniků, těch nejmenších, eh, u, které se, u kterých se jedná často o značné náklady. Tady jde o obecný přístup k zacházení s osobními údaji uvnitř Evropské unie. Je tady, jsou tady eh, dva body úvodních ustanovení a šest eh, bodů. Musím říct, že už teď se dá hovořit o poměrně výrazné schodě napříč frakcemi. Předložili jsme to také výboru LIBE. Snažili jsme se o vyvážený přístup, především co se týče těch elektronických platform, elektronické zpracování údajů e, přes internet. Máme desítky tisíc evropských občanů, kteří dávají e, své údaje k dispozici, včetně podniků, takže je třeba tady mít určitou harmonizovanou jednotnou e, úroveň ochrany a zároveň úroveň vysokou. A Eh, musím říct, eh, že jsme eh, tak trochu alergičtí vůči určitým typům harmonizace, ale v tomto případě, v případě ochrany spotřebitelů a údajů, je třeba o tom takto hovořit. A chci říct, že jsem velice otevřen příspěvkům všech. Bohužel je ten harmonogram poměrně Eh, těsný. Ve čtvrtek v poledne vyprší lhůta pro podání pozměňovacích návrhů. Každopádně jsme ochraně spotřebitelů chtěli eh, dát ten význam, který má. Je třeba eh, spotřebitele také školit, informovat a také v případě nějakých eh, kontroverzí eh, mít připravené určité záložní varianty a nepochybně také eh, studovat dopady jednotlivých kroků v různých zemích. Toto je skutečně takový první nástin. Doufám, že budou příspěvky i od dalších kolegů a vzhledem k tomu, jak je text stručný, tak eh, myslím, že to jako úvodní slovo stačilo. Děkuji za tento text. Myslím, že se dobře eh, eh, zabývá některými otázkami, které jsou klíčové pro náš výbor. Teď stínový zpravodajové, pan Žova jako první. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Poslechněte, v této otázce, otázce osobních údajů, tam je třeba vnímat, že tady jsou dva nové aspekty. Nejprve je to otázka eh, nového dalšího vývoje technologií. Eh, sdílení informací se děje různě. I tady online reklama, jsou tady sociální sítě a jsou tady také nové postupy při sběru informací. Otázkou je, jak vlastně z toho vy eh, třídit ty to získávání informací osobního charakteru, dat osobního charakteru, eh, geolokalizace, sociální sítě a tak dále. Na to se musíme zaměřit. Za druhé, harmonizace vnitrostátních eh, právních předpisů je naprosto nutná. Já už jsem o tom hovořil. Pokud v tomto nedospějeme eh, k harmonizaci, no tak nikde, protože tady z definice žádná, žádné hranice neexistují pro ochranu osobních údajů. Třetí bod, respektování pravidel. Já si myslím, že samoregulace je v tomto směru eh, jenom částečně účinná. My tady budeme potřebovat určitá další pravidla pravidla, protože samoregulace prostě nebude stačit. Za čtvrté musíme vzít také v úvahu zájmy malých a středních podniků z naprosto zásadních důvodů. Eh, a pátý bod je to otázka vyjasnění eh, systému o eh, upozornění na zásahy do soukromých informací, do soukromí jako takového. Takže um, nepodaří se nám harmonizovat, pokud nebudeme eh, schopni definovat určitý systém eh, právě těchto upozorňování. A pak eh, eh, z technického hlediska musíme vlastně v předstihu chránit osobní údaje a bylo by asi zajímavé eh, udělat zprávu o takzvané privacy by design, kterou jsme se zabývali již v jiných zprávách. Tady by to bylo velmi, velmi případné. Těch témat je, jak vidět, celá řada. Obecně řečeno, otázka toho, jak jsou sbírány údaje osobního charakteru a vlastně ty nové možnosti, které předchozí právní texty nezohledňují, nezmiňují, tam je cesta, kterou bychom se měli podle mého názoru ubírat, pane předsedo. Předseda, paní Gepard má slovo. Děkuji a děkuji i panu Salvinimu za skutečně dobrou práci, kterou jste odvedl. Myslím si, že Evropská komise eh, tady eh, dává na stůl eh, velice dobré sdělení, ve kterém eh, se pouští do otázek velice důležitých, protože otázka ochrany osobních údajů je věc, která dlouho hraje velkou roli, zejména v kontaktech mezi občanem a státem. V posledních letech a desetiletích se ovšem změnilo něco zásadního. Vnitřní trh eh, a role hospodářství v eh, této oblasti eh, se zásadně zvětšily a proto je třeba zamyslet se nad tím, jak se k těm otázkám postavíme. Nejde jenom o otázku obchodu po internetu, nejde jenom o sociální sítě jako Twitter a Facebook, ve kterých zejména mladí lidé eh, dávají eh, k dispozici spoustu vlastních eh, dat, ale jde o obchod, o těch spoustu malých políček, které je třeba vyplnit, ve kterých občané dávají k dispozici obchodníkům svůj nákupní profil a o kterých je třeba, myslím, i jasně hovořit, aby občané také věděli, co dělají, když dávají tyto informace k dispozici. To znamená, že eh, se tady eh, potýkáme s velice širokým spektrem otázek. V této souvislosti jde také nejenom o občanská práva a o práva eh, ochrany spotřebitelů na vnitřním trhu, ale my máme vždycky takový malý prostor pro tato stanoviska, že je třeba vždycky něco vynechat. Ale já doufám, že se tohle panu Salvinimu tam ještě podaří začlenit. Musíme eh, zde silně zdůraznit, a to vy už tam máte v tom eh, stanovisku, pane Salvini, že to, jak transparentnost, eh, jak se dosáhne transparentnosti, je důležité. A musíme eh, říci, že je třeba zajistit eh, stáhnutelnost těch dat zpět a právo na stažení těch dat. Toho zachova- právo na zachování soukromí tímto způsobem. To si myslím, eh, že je možné a že proto je vaše stanovisko velmi dobrým základem. Můžeme ještě dále zlepšit a já také předložím pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Děkuji. Děkuji vám paní Gebhardt a nyní pan Kreutzmann. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád eh, poděkoval kolegovi Salvinimu za velice dobré návrhy, protože jsou eh, komplexní, ale přesto eh, dostatečně stručné a zohledňují všechny problémy související s ochranou osobních údajů. Ta je důležitá pro mladší lidi protože oni často se k ním staví velice velkoryse a proto je eh, důležité, abychom eh, hovořili eh, vždycky otevřeně o tom, co to znamená, což se často dělá velice nedostatečně. Musíme tedy dojít k rozumným řešením. Za druhé, Průmysl musí vědět, eh, jaká data eh, uchovávat a jaká nikoli. A proto harmonizace je třeba na evropské úrovni. Opravdu to pomůže. Pomůže eh, to k rozvinutí vnitřního trhu když budeme mít stejné podklady pro, pro podnikání v celé Evropské unii. A potom, pokud jde o správní náklady, administrativní náklady pro malé a střední podniky, související s eh, ochranou osobních údajů, tak eh, ty jsou eh, relativně velké, ehm, ty jsou nadměrné v, ve vztahu k obratu a já si myslím, že je třeba toto narovnat. Celkově děkujeme za velice dobré pozměňovací návrhy, podporujeme vás a ještě se zamyslíme nad možnými pozměňovacími návrhy. Děkuji. Děkuji a pan Engstrom. Děkuji. Já vyjadřuji souhlas s předřečníky. Jedná se o dobrou zprávu. A pracovní dokument z Libe je také dobrý. Jedná se o důležité otázky, které je třeba regulovat. Nemůžeme spoléhat na samoregulaci, takže legislativní zásah je oprávněný jaké, také je třeba, abychom to udělali na evropské úrovni, protože je třeba to harmonizovat. Je zcela přirozené, že eh, firmy eh, působí eh, přes hranice, takže dává smysl harmonizovat to na evropské úrovni. Je to důležité, jak jsem říkal. Za druhou, na, na druhou stranu nechceme to přehánět. uh, tato legislativy už u nás existuje eh, od 70. let a v jednu fázi jsme eh, ve Švédsku mm, měli případ, kdy někdo napsal něco nějakém uh, kamarádovi o tom, že si vymknul kotník někam do nějakého blogu. A bohužel ve Švédsku ta pravidla byla napsaná tak, že tohle vlastně spadalo do ochrany údajů, protože se jednalo o lékařský, lékařský záznam, i když se jednalo o kamaráda, Takže najednou eh, to muselo splňovat eh, legislativní požadavky a samozřejmě to bylo úplně nesmyslné. Potom, eh, pokud je o to právo na vymazání údajů, to může být velice dobré i velice špatné. Já úplně nevím, co to tady znamená. Pokud to má znamenat, že když já skončím s Facebookem, tak by Facebook měl vymazat mé údaje. Tak to je správné, tak by to mělo být. Na druhou stranu, pokud to znamená, že by se na vás mělo zapomenout jako na celek, když byste chtěli, tak to není úplně dobré. Dokážu si představit několik bývalých poslanců eh, tohoto parlamentu, kteří by prakticky eh, docela jistě chtěli zapomenout na to, eh, že byli připraveni prodávat pozměňovací návrhy za peníze. A to není právo, které oni mají, aby se tohle to vymazalo. Za prvé by to bylo nemožné to dosáhnout, a za druhé by to bylo velice nepatřičné, kdyby bylo možné vymazat věci o vás, které někdo jiný řekl. Takže tady je třeba dosáhnout určité rovnováhy. Nicméně myslím si, že Evropská unie tady jde dobrým směrem. Takže ještě jednou děkuji panu zpravodaji. Já se vyjádřím úplně na konci. Teď pan Tyanta Filides. Mnohokrát, pane předsedo, chtěl bych poděkovat panu Salvinimu za skvělou práci. Jak víme, respektování veřejného života, soukromých dat, to spadá eh, do základní charty o lidských práv, článek 7. Čili v našem čím dál tím více digitalizovaném světě, kde máme ohromný technologický pokrok, je to velice obtížné, čili je zásadní, abychom v budoucí legislativě zajistili, že technologie musí být neutrální, musí zajistit ochranu osobních dat eh, za každou cenu, ať už používáme jakoukoliv technologii. Také musíme zajistit, aby žádná oblast nebyla vyňata eh, z této standardizace. Všechno musí být zajištěno jak online, tak offline. Čili musíme ochránit spotřebitele, například když děláme také záznamy zaměstnanců, lidí na ulicích. Čili pokud chceme zveřejnit tato data, tak musíme mít eh, svolení eh, těch lidí, kteří jsou na těchto záznamech. Musíme zajistit jednotnost eh, legislativy v členských státech, protože během eh, posledních 15 let se objevilo celé řady mm, nedůsledností, eh, nejasností a růzností v členských státech. Musíme mít tedy jednotné definice, co se týče zpracování dat, umožnění zpracování dat, dále pravidla jednotlivých subjektů, také pravidla pro úřady na ochranu soukromých dat a tak dále. Zpracování dat, pokud k němu nedochází na půdě Evropské unie, tak je zpracováno v rámci tzv. cloud computing, často mimo území Evropské unie. To musíme také ošetřit. Musíme zajistit, aby pravidla byla implementována jednotně v rámci všech členských států. To zajistíme tak, když požádáme komisi, aby předložila legislativní návrh. Dále osvěta sehrává velice důležitou úlohu. Spotřebitelé musí vědět o svých eh, právech a musíme poskytnout veškeré informace, aby věděli, co eh, v těchto právech je zakotveno. Děkuji, nyní budu hovořit jako stínový zpravodaj k několika bodům. V první řadě pan Salfini se velice správně zaměřuje na dimenzi vnitřního trhu. V eh, zprávě komise se tím zabývá jedna kapitola a měli bychom podpořit některé otázky, které se objevují v této kapitole. Především je to skutečnost, že komise chce zajistit náležitou harmonizaci stávajících pravidel v oblasti ochrany dat. Komise tvrdí, že v tuto chvíli, a nyní cituji, směrnice jsou někdy špatně implementovány ze strany členských států. To mně přijde jako problém se stávající legislativou, takže si myslím, že otázka stávajících eh, rozporů, eh, které existují v jednotlivých legislativách, musí být vyřešeny. Chtěl bych vědět, zda komise přichází úplně s novým návrhem, to mi nebylo jasné, o čem tady konkrétně hovoří, ale my, při nejmenším musíme zajistit, aby stávající pravidla byla eh, provedena koherentně a konzistentně. Komise také hovoří o notifikacích, což je velice důležitá část, kterou musíme ještě posílit ve stanovisku pana Salviniho. Jednak eh, existuje konsenzus mezi kontrolery dat, že musí docházet eh, k vyrozumění. Je to velice složitá povinnost, ale nepřináší žádnou přidanou hodnotu na ochranu jednotlivce. To si myslí kontroloři na ochranu osobních dat. Musíme to vzít v úvahu, protože musíme zajišťovat také kvalitní ochranu osobních dat, aby to nebyla příliš velká zátěž. Návrh také posiluje úlohu stávajících pracovních skupin, je to pracovní skupina 29, kde se, kde dochází ke koordinaci činností. Já si myslím, že tato skupina musí mít formálnější postavení, čili neměli bychom podporovat pouze byro, regulátorů elektronických komunikací. Já si myslím, že i tento aspekt je velice důležitý. Čili měli bychom učinit pokrok v těchto otázkách. Ještě další dva body. Jednak je to vyrozumění o um, porušení ochrany dat. Jako zpravodaj Eh, balíčku a telekomunikační reformy jsme řešili právě otázku spolu s výborem na ochranu dat. Eh, Týkalo se to směrnice o ochraně soukromých dat, to spadá také do naší působnosti. Eh, Celá řada z vás se do toho zapojila a vytvořili jsme nový rámec, který se týká vyrozumění při porušení soukromých dat. Týká se to telekomunikačních společností. Pan Salvini hovoří, že to je velice složitý, nákladný návrh, nicméně tento požadavek ještě není plně funkční a velice jsme spolupracovali eh, s danými orgány, aby to nebylo ani složité, ani eh, příliš eh, nákladné. Zdá se, že komise do veškerých požadavků na ochranu dat chce zakomponovat tento požadavek, Čili ještě se vrátím k tomu, co říkal pan Ekstrom. Co se týče osobních dat, mám pocit, že je zde odkaz na to právo na vymazání. Ale to si musíte zajistit sám, pokud chcete vymazat například svoji osobu z Facebooku. Ale pokud se lidé chtějí něco o vás dozvědět, tak se to nachází v tom obecném prostoru a to nemůžete nějak kontrolovat, tak si lidé o vás informace najdou. Eh, dřív v podstatě lidé, co se tam dávali, když byli mladí, tak často se snaží o to, aby se to vymazali později. Já vím, že je to velice citlivá otázka, takže teď bych chtěl poděkovat panu Salvínimu. Možná, než začneme hlasovat, tak máme ještě chvilku času. Jsem velice potěšen, že paní Blanžej, která je ředitelkou eh, z DG Justice je mezi námi, možná byste chtěla říct několik slov stručně, potom předám ještě slovo panu Salvinimu. Takže paní Polnažej, chcete říct si pár slov? Merci, monsieur le président. Non, vraiment... Děkuji, pane předsedo. Já jsem skutečně s velkým zájmem vyslechla dnešní diskuzi a v řadě ohledů eh, se tady vlastně objevily stejné myšlenky, jako zaznívají v naší přípravné práci eh, na komisi, když vlastně eh, chceme během léta předložit příslušný návrh. Teď vypracováváme studii o posouzení dopadů. Chceme předložit legislativní nástroj, tedy někdy během léta a zohlednit i určité body, které tady již v této první eh, diskuzi zazněly. Eh, regulace vnitřního trhu je v této oblasti pro nás velmi důležitá. To je vlastně také jeden z identifikovaných eh, slabých článků stávajícího systému. My tedy chceme zajistit větší harmonizaci v této oblasti a zároveň nechceme vytvářet v žádném případě další administrativní zátěž. Na to budeme dbát. Děkuji. Děkuji. To je zatím všechno. Děkuji, eh, paní Buno. Eh, paní Reding ostatně tomuto výboru eh, slíbila to, že tento dokument bude v letě předložen. Když jsme diskutovali o telekomunikačním balíčku, je dobře, že chcete zdá se dodržet slovo. A teď, jak je to s harmonogramem, dřív než dám slovo panu Salvínimu, takže stínový Spravodajové mají eh, předložení pozměňovacích návrhů do 12. hodiny. Ve čtvrtek 12. dubna se budeme zabývat eh, pozměňovacími návrhy. 25. 26. Eh, května budeme hlasovat ve výboru a na červnové plenárce o celém dokumentu. Takže prosím, a pane kolego, jestli chcete ještě schrnout diskuzi. Děkuji, pane předsedo. Ano, dovolte, abych poděkoval všem, kteří si vzali slovo a pana Živéna eh, chci ujistit, že eh, ta úroveň harmonizace v našem pohledu musí být maximální, totální. Ať už jsme toho či onoho politického vyznání, tak chci říct, že si velmi dobře uvědomujeme eh, tuto potřebu a jak řekl kolega Tafilidis, tak údaje schromážděné v 27 členských státech Unie se opravdu mohou ocnout na druhém konci světa kdo eh, schromažďuje tyto údaje, kdo je jejich uživatelem. To jsou všechno věci, kde musí existovat jedno eh, myslný přístup, eh, jednotný přístup, abychom mohli jednat jménem Unie. V tomto směru nemáme žádné pochybnosti. A chci také říct, že toto se musí vlastně pro Eh, jevit v určitém mechanismu, který nebude nákladný. Je třeba se vyhnout příliš velké administrativní zátěži. V tom máme jasno a v tom spolu souhlasíme. A teď eh, ohledně eh, toho, jak ty údaje využívat, zjednodušení jejich získávání a e, tady budou všechny pozměňovací návrhy vítány. Je třeba říct, že uživatelé musí být e, naprosto Eh, důkladně informováni o způsobu, jakým budou využívány údaje o nich samých, jaká vlastně, jaký vlastně informační řetěz eh, tady eh, bude použít, zdali to bude na Facebooku či prostřednictvím mobilních telefonů. Já tohle prostě potřebuji vědět, potřebuji vědět, zdali údaje o mne budou také mm, poskytovány dalším. A teď ohledně vymazání údajů, to je zase důležitá věc, to určitě ano. A maximální jednotnost, to tady bylo připomenuto řadou z vás, v tomto směru e, máme jasno, souhlasíme s tím, není tady mnoho času, není také mnoho prostoru na to, abychom e, své stanovisko E, koncipovali, ale já každopádně do čtvrtka čekám netrpělivě na vaše případné návrhy a určitě se pokusím e, předložit takový návrh, který bude představovat e, určitou přidanou hodnotu pro spotřebitele. Předseda, děkuji, pane Salvini, takže pozměňovací návrhy a všechno další už je jasné. A teď, dámy a pánové, přejdeme k hlasování. Máme tady několik závažných hlasování. Nejprve e, jsou to názvy textilů a označování. A chtěl bych dát slovo panu Mandersovi a byl bych rád, aby se jednotlivé frakce ujistili o tom, že tady mají své lidi a také hlasovací karty. Takže prosím, pane Mandrsi, pár slov k pozměňovacím návrhům a pokud by někdo ze stínových zpravodajů k tomu ještě chtěl vystoupit, tak se hlaste. Každopádně doufám, že pan Mandels bude v tomto směru také eh, schopen poskytnout nějaké informace. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě nejprve chci poděkovat za velice účinnou spolupráci se stínovými zpravodaji. Skutečně je to hezké, když tak člověk vidí, jak všichni chodí na ta setkání, která jsou zorganizovaná a jak eh, jsou připraveni a jak jsou schopni dospět k nějakému obecnému kompromisu. Eh, také chci poděkovat sekretariátu a právní službě. Ti odvedli perfektní práci. Obecně řečeno, eh, tento hlasovací seznam je vlastně kopií toho eh, přijetí v prvním čtení na plenárce. Jsou tady určité drobné změny eh, vzhledem k některým pozměňovacím návrhům. Já je předložím k hlasování jako ústní pozměňovací návrhy. Jedná se o pouze redakční vyjasnění textu a ohledně zbytku já doufám, že většinu budeme moci prohlasovat en bloc, abychom získali trochu času, protože jak vidím, už máme 20 minut spoždění a to jsme sotva začali. E, takže opakuji, doufám, že toho hodně prohlasujeme e, en bloc. Děkuji všem ještě jednou za spolupráci a chci říct, že valná většina v tomto výboru, možná Eh, jednomyslné hlasování ve výboru je možné, to by nám dalo nepochybně silnější vyjednávací pozici na eh, jednání s komisí a radou. Komise víceméně eh, naší linii podporuje. Rada teď se snaží určité věci také přijmout z toho, co jsme navrhli, diskutují o tom. Já doufám, že dospějeme k rychlému kompromisu a e, odpoledne se zúčastním jednání koordinátorů, abychom zjistili, zdali můžeme e, dotlačit komisi k tomu, aby se začalo jednat i s radou na té formálnější úrovni. Myslím, že je důležité, abychom toto nařízení skutečně e, e, přijali co nejdřív, e, protože to, aby bylo možné uvést tyto textilie, tyto vlákna na trh, to je to, co chceme dosáhnout. Proto tady náš výbor musí napřít síly a já, jak říkám, doufám, že nakonec uspějeme s radou ke kompromisu. Takže pusme se do hlasování a uvidíme, zdali to všichni budou moci podpořit, abychom měli silný vyjednávací eh, mandát eh, na jednání s komisí a radou. Děkuji. Děkuji, myslím, že ještě paní Komi k tomu něco chtěla říct, co by stínová zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Hmm, já jsem eh, chtěla vyjádřit vděk zpravodaji panu Mandersovi a všem ostatním stínovým zpravodajům. U takovéto uh, složité, trnité otázky jsme mm, od roku 2009 až do posud eh, k tomu přistupovali velmi vstřícně. A teď eh, musíme ve druhém čtení ukázat eh, sílu parlamentu hlasováním, které bude pokud možno jednomyslné. Takže čím silnější většina, tím lépe. Každopádně děkuji všem a doufám, eh, že toto naše hlasování bude mít dopad na radě. Tak já si myslím, že nebudeme potřebovat eh, elektronické hlasování, takže jdeme do toho okamžitě. A, a eh, budu, hlasovat, budu navrhovat k hlasování ty bloky, jak je navrhuje paní zpravodajka. Článek 1, pozměňovací návrh 10 pana Mandrse, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato, prakticky jednomyslně. Článek 2. Paní McClarkin, pozměňovací návrh 38, paní, kdo je pro, kdo je proti? Přijato. Potom tady máme blok od pana Manderse od 12 do 20, který se týká článku 4 a 9 až 15. Takže 12 až 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Teď blok 4, což je pozměňovací návrh 21, včetně ústních pozměňovacích návrhů. Kdo je pro? 21 až 40, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Teď eh, blokové hlasování číslo 5, což si myslím, že jsou všechny návrhy ke článku 18, 22, je to 22 až 28 pozměňovací návrhy. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ten blok 6, Pozměňovací návrhy 41 a 42. Týká se to článku 24a. A kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 43, který stojí sám o samotě. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Článek 8 nebo blok 8, pardon, 31 až 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A nyní úvodní ustanovení. Tam máme číslo 9, pozměňovací návrh 4, kompromis. Takže pozměňovací návrh číslo 4 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A nyní závěrečné hlasování, které bude muset provést elektronicky. Takže eh, zahájím eh, hlasování závěrečné. Končím hlasování. Takže přijato 30 pro, 4 eh, se zdrželi a 2 jsou proti. Všichni jsou ve své kvótě. Dobrá podle stroje jste se vešli do uh, svých kód, takže nemusíme to ověřovat. Děkuji, eh, pane Mandersi. A myslím si, že na koordinátory dnes odpoledne přijdete s žádostí o mandát eh, k zahájení vyjednávání s radou, abychom mohli dosáhnout dohody ve druhém čtení. A nyní stanovisko eh, paní eh, Korholy k programu vysokofrek- politiky vysokofrekvenčního spektra. To je to naše paní místo předsedkyně, já vám slovo. Tak já bych ráda poděkovala stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci a za eh, to, jakým flexibilním způsobem se k tomu postavili. Jsem velice eh, ráda za ty kompromisy, které jsme zatím došáhli a doufám, že se nám podaří eh, dosáhnout vyváženého a slibného výsledku. Nemám eh, žádných dalších připomínek. Hlasujme. Děkuji vám, nějací stínový zpravodaj, aby se chtěli vyjádřit. Dobrá, tak pusme se do hlasování. Začínáme se článkem 1, 1 pozměňovací návrh 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Takže o 52 se nehlasuje. 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrhy 53 a 54 a 5, pardon, kdo je pro? Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Takže teď kom, Takže eh, číslo 9 nyní. Kdo je pro? Myslím si, že o tom budeme eh, hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. D09. Končím hlasování. Přijato. 24 pro, 12 proti. Potom 59. Jako to dáte, kdo je pro, kdo je proti. Přijato. 60, kdo je pro, kdo je proti? Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Teď 63 a 64, které jsou stejné. Takže zahájíme hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. 21 proti, 15 pro. 65 od paní Bobinské. Kde je pro, kde je proti, přijato. A ještě 66 od paní Bobinské. Kde je pro, kde je proti, přijato. Článek 4. Dále dva stejné pozměňovací návrhy. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 69. Paní Šaldemoze. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Takže 12 padá. 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 71. Zahajuji hlasování k 71. Končím hlasování. Zamítnuta. 72 Hans-Peter Mayer, kde je pro a zahajujeme hlasování. Pardon, zahajujeme hlasování tedy. Končím hlasování, přijato. 25 ku 11. Nyní k návrhu stanoviska 13, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 73, paní Bovinská, kdo je? Tedy zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 74, paní Bovinská, kdo je pro? Kdo je proti? A přijato. 76 a 77 jsou stejné pozměňovací návrhy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. 75. Pan Majer, kdo je pro? Kdo je proti? Přijata. Potom tady máme 78, 79 a 80 eh, společně s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Takže teď už se dostáváme k kompromisnímu jako pozměňovacímu návrhu číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A už jsme u návrhu stanoviska 15 paní Korohola. Zajímavé hlasování u, o 15. Končím hlasování. Přijato 19 k 14. Takže 88, 89 a 90 padají a 91 pan Krojcman, kdo je pro, kdo je proti, přijato, 90 92 eh, tedy i 91 odpadá, 92, 93 říká pan předseda také, 94 paní Bobinská, kdo je pro, kdo je pro, kdo je proti, to je zamítnuto, jasně, 95. Zahajuji hlasování o 95. Se. Končím hlasování. Přijato. 20 pro, 16 proti je 96, pan Engel, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže 97 a odpadá. D o 16 taktéž. A nyní jde o 17. Paní Korhola, kdo je pro? Zahajuje hlasování. Kde o 17? Končím hlasování. Přijato. A teď 98. paní Korhola. To je v pořádku. A kdo je pro? Myslím si, že o tom budeme hlasovat elektronicky, takže hlasujeme o 98. Končím hlasování. Přijato. V tomto případě D18 odpadá a jsme od 99. Paní Bovinská zahajuje hlasování 99. Končím hlasování. Přijato. Nyní článek 8, pozměňovací návrh číslo 19 paní Korhola, kde je zájem hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže stovka a 101 odpadají a teď jsme u 102 a 103 zároveň. Kdo je pro, kdo je proti, přijato. Jde o 20 jako dodatek, kdo je zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Článek 9. Pozměňovací návrh 105 paní Schaldemoze. Kdo je Pr- tady zahajuji hlasování, pardon. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže teď 21. paní Korhola. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A to je celé jasně přijato. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A to je 24. Paní Bovinská, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. DO2, kdo je pro? O tom budeme hlasovat raději paní Korhola DO2. Končím hlasování. Přijato. Posměvací návrh 25, paní Bovinská. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 26, pan Grech. Kdo je pro, kdo je proti? Přijato. Trojka paní Korhola. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A proto pozměňovací návrh 27 jako dodatek, kdo je pro, kdo je proti. Na přijato jde o 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Poslanecí návrh 28 až 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 31, pan Krojcman. Kdo je pro, kdo je proti, přijato. Pozměňovací návrh 30, Hans Petrmajer. Kdo je pro? Budeme o tom hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 32. Paní Bovinská. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 33. Paní Bobinské. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 34. Kolega Majer. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně přijato. D o 5 to je tedy jako schváleno. A teď 35. Zahajuji hlasování ohledně pozměňovacího návrhu 35. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A teď se přesuneme k pozměňovacímu návrhu k šestému kompromisu. Tak. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A teď 7.40 od paní Šaldemoze. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 47. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 46. Ne, opravuje se předseda 48 od paní Kreutzmann. Pane Kreutzmann, přijato 49 a 50 na jednou. Kde pro? Zahajíme hlasování elektronické. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno a návrh je přijat. Takže teď budeme hlasovat o návrhu stanoviska jako celku elektronicky. Hlasujeme o celém textu. Hlasování je ukončeno. E, návrh je přijat. 34 pro, 1 proti. Takže blahopřeji. Velmi dobrý výsledek. Chtěl bych poděkovat paní Korhole za tuto velkou práci a těším se, jak budeme bránit své a obhajovat své pozměňovací návrhy u příslušného výboru průmysl, pro průmysl. Myslím, že hlasují 12. dubna, takže uvidíme. A pak bude diskuze v plenární podobě. A teď Máme před sebou návrh stanoviska k evropskému smluvnímu právu od pana Hans-Petra Mayera. Tady eh, se hodně diskutovalo ve frakcích a eh, budeme tady mít jeden či dva pozměňovací návrhy, kterými se budeme později zabývat. Pan kolega Majer tady není, takže pan Šváb bude hovořit jeho jménem, prosím. Jenom velmi stručně, pane předsedo. Já sám Nejsem tady eh, zpravodajem u tohoto návrhu stanoviska, ale kolega Majer bohužel dnes eh, je nemocen, takže já jenom eh, dvě věci ještě, než přistoupíme k hlasování. Za prvé, je mi líto, že nakonec hlasovací seznam přišel kolegům velmi pozdě. Upřímně řečeno, já za to nemůžu, ale nebyl za, ne, zatím žádný zlý úmysl celá řada zúčastněných se postarala o to eh, prodlení a je mi to velmi líto. Za druhé, Včera při debatě na výboru eh, jsme poukázali na to, eh, že máme kompromisní pozměňovací návrh, který schrnuje 24, 26 a 56. A já bych ještě rád poukázal na to, že pokud jde o o to posouzení dopadů, tak e, chceme e, posoudit všechny varianty, jak pokud jde e, v náklady a tak pokud jde o vedlejší dopady všech variant. Sociální dopady tedy soulad s mezinárodním právem, unijním právem i právem soukromým. A Chceme, aby se to týkalo jak toho, obci, toho volitelného instrumentu, tak eh, toho souboru nástrojů. Takže uh, chceme, abychom tady mít celou, uh, celý uh, široký, celou širokou škálu nástrojů. A potom eh, chceme, aby se to eh, důkladně posoudilo v souvislosti s eh, Evropskou směrnicí o právech spotřebitelů. Já prostě chci říci, že do toho kompromisu se zahrnuli to hodně a proto doufám, že kolegové s tím budou takhle moci souhlasit. Děkuji. Děkuji. Ještě nějaký stěnový zpravodaj má poznámku. Dobře, budeme tady hlasovat budu procházet pomaleji, protože vím, že některé kompromisní návrhy přišly dost pozdě, také máme několik ústních eh, pozměňovacích návrhů, které budeme také zvažovat. Takže nejdříve odstavec 1, 24. Eh, máme tady skupinu kolegů, kdo je pro. Proti, schváleno. 25 tady odpadá. Nyní 26 a 29, to jsou identické pozměňovací návrhy, zahajují hlasování, čili 26 a 29. The vote. Končím hlasování. Zamítnuto, ale jenom jedním hlasem. 27. paní Rüle. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 89. pana Grecha. Kdo je pro? Ne, budeme hlasovat elektronicky. Hlasujeme o 89. Končím hlasování. Zamítnuto. 18 proti, 16 pro. 28. Kdo pro? Proti. Schváleno. Teď odstavec 2. Máme ústní pozměvací návrh. Nejdříve to byl kompromisní návrh SD, EKR, GU a EFD. To vidíte na hlasovacím seznamu. Otázka zní, v jakém pořadí budeme hlasovat. V první řadě očekávám, že chcete hlasovat o tomto ústním pozměňovacím návrhu. Je to tak? Podle mého názoru, protože je to velice radikální návrh, měli bychom o něm hlasovat jako o prvním a pokud to odpada, odpadne, tak budeme hlasovat o kompromisu. Souhlasíte? Prosím. Andrej Šváb. Ähm, Pane předsedo, já jsem teď tu situaci eh, stručně sledoval a v zásadě jde o to, že oba pozměňovací návrhy eh, přišly po lhůtě. A podle jednacího řádu eh, je potom možné hlasovat pouze o kompromisním pozměňovacím návrhu eh, zpravodé. Eh, možná, že sekretariat k tomu bude mít nějaký jiný názor. Každopádně jde o to, co bylo podáno První jako první. Velice složitá otázka, ale je pravda, že kompromisní návrh by měl mít mnohem vyšší prioritu v hlasování, ale máme celou řadu kompromisních návrhů, tak eh, předseda musí rozhodnout to, co budeme, o čem budeme hlasovat jako o prvním. A podle mého názoru je jasné, že SD se nevíce odklání od původního textu. Tam v podstatě není nic z toho původního textu, čili o tom bychom měli hlasovat jako o prvním. Na tomto základě um, ústní pozměvací návrh e- SD, EKR, GUE, EFD um, eh, bude hlasován jako první elektronickým hlasováním, čili hlasujeme o prvním kompromisním návrhu. Uh, the vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Jenom jsem váhal, protože máme 36 hlasů, vždycky někdo hlasuje na poslední chvíli, ale dobře, je to jasně zamítnuto. 20 proti, 16 pro teď kompromisní návrh číslo jedna. Návrh jedna, hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. 20 pro, 15 proti. Na tomto základě tedy postupujeme k návrhu 35, je to tak? Já tady nerozumím, jak to má být s tím děleným eh, hlasováním. Takže to je ta druhá část. Dobře. Druhá část, je pro? Proti, schváleno. Teď postoupíme k návrhu 37 pana Grecha. Hlasujeme o 37. Končím hlasování. Schváleno. 22 pro, 14 proti, dále 38. pana Grecha, kdo je pro? hlasujeme elektronicky. 38, pan Grech. Končím hlasování. Také schváleno. 39. paní Styler. Zahajuji hlasování k 39. Končím hlasování. To odpadá, protože máme Stejný počet hlasů. Teď čtyřicítka pana Foxe. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně zamítnuto. Návrh 41 paní McClarkin. Kdo je pro? Proti? Jasně zamítnuto. Návrh 42. Hlasujeme o 42. Končím hlasování. Schváleno. To tedy znamená, že 43 odpadá a teď máme kompromis 2. Je to tak? Takže kompromisní návrh číslo 2. Kdo je pro? Budeme hlasovat o kompromisním návrhu číslo dvě. Hlasujeme o kompromisním návrhu číslo dvě. Končím hlasování. Schváleno. Teď jdeme ke 49. Návrh 49. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 51. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 50. Kdo je pro? Proti? Také zamítnuto. 52 a 53. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 55. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 54. Kdo je pro? Hlasujeme o 54. Končím hlasování. Zamítnuto. 56. Pana Šmita, nový odstavec. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 57 a 60. 57 a 60 dohromady hlasujeme. Končím hlasování. Je to velice těsné, takže to odpadá. 59. Hlasujeme o 59. Končím hlasování. Schváleno. Teď tedy postoupíme k 63. 63. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Ano, zamítnuto. Teď 61 a 65. Tady máme dělené hlasování. Hlasujeme o první části elektronickou cestou. Hlasujeme o první části 61 a 65. Končím hlasování. Schváleno. Nyní hlasujeme o druhé části. Hlasujeme o druhé části. Končím hlasování. Také schváleno. O jeden hlas víc. Máme o jeden hlas méně. Nevím, kdo nehlasoval. Takže na tomto základě se dostáváme Takže se dostáváme k 62. Hlasujeme o 62. Souhlasíte všichni? 62. Hlasujeme. Končím hlasování. Teď máme opět 36 hlasů, je to schváleno. A teď eh, hlasujeme o 61, 65, je to třetí část děleného hlasování. Kde je pro? Proti? Jasně schváleno. Nyní odstavec 9. 67 a 70. Kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky. 67 a 70. Kdo je pro? Končím hlasování. Schváleno. To znamená, že všechny pozměňovací návrhy odpadají v této části a jdeme ke kompromisnímu návrhu číslo 3. Kompromis číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 73 odpadá. A nyní odstavec 10, 75, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 74, kdo je pro? Proti. Také zamítnuto. 77, Hlasujeme 77. Končím hlasování. Opět eh, rovné hlasy, takže to odpadá. 76. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 78. Nový odstavec eh, pana Grecha. Kde pro? Proti? Schváleno. 80, paní Miklarkin, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 79, pana Foxe, kdo je pro? Proti? Také zamítnuto. 81, paní Styler, hlasujeme o 81. Končím hlasování. Schváleno. 18 oproti 17. Eh, je tady někdo, kdo je hrozně pomalý. Kdybyste hlasoval někdo, tak eh, by to odpadlo. Chci mít jistotu, že budou hlasovat všichni, ale možná bych poprosil tu osobu, aby hlasovala rychleji. Takže schváleno jeden hlas. 82 tedy odpadá. Nyní 83. Pana Foxe. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 84 a 85. Paní Rilé, paní Steinreich, kdo je pro, kdo je proti? Schváleno. Dále 88, paní Steinreich. Hlasujeme o 88. Končím hlasování. Zamítnuto. Pardon, přijato. Přijato o dva hlasy. Omlouvám se, paní Styler. Takže v tom případě 86, 87 odpadají, je to tak? A teď máme body odůvodnění. Máme návrh 1 a 2, které jsou identické, kdo pro. Čili hlasujeme o jedničce a dvojce. Končím hlasování. Zamítnuto. Trojka, paní Rile, kde pro? Proti? Schváleno. Čtyřka odpadá. Pětka, pana Grecha. Hlasujeme o pětce. Končím hlasování. Schváleno. Šestka a sedmička, paní Styler a paní McClarkin. Hlasujeme o šestce a sedmičce. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď je tedy osmička a desítka pana Foxe a paní Rille. Hlasujeme. Osmička a desítka. Končím hlasování. Opět to odpadá. Stejný počet hlasů. Návrh pana Šmita. Hlasujeme o devítce. Končím hlasování. Schváleno. Takže jedenáctka odpadá. Nyní dvanáctka pana Foxe. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Čtrnáctka, paní Styler. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. Třináctka odpadá. Osmnáctka, pana zpravodaje. Hlasujeme o osmnáctce. Končím hlasování. Schváleno. Pak patnáctka pana Foxe. Kdo je pro? Proti? to. Sedmnáctka. Ano. Sedmnáctka paní Styler, kdo je pro? Budeme hlasovat o sedmnáctce. Končím hlasování. Zamítnu to. Dále šestnáctka paní Rile, kde pro? proti, schváleno. 19 tím odpadá. 20 pana Foxe. Kdo je pro? Proti, zamítnuto. 22 paní Styler. Zahaj, um, hlasování o 22. Opět jedna záhadná osoba nehlasovala. Končím hlasování. Schváleno. Takže možná záhadná osoba opět je zatím, nevím, kdo to je. To znamená, že tento návrh je schválen. Budeme tedy hlasovat eh, o celé zprávě. To bylo pozdě. Gesundheit. Um, acting rapporteur, do you wish to say anything before the final vote? No. Takže pan zpravodaj chce ještě něco říci, ne, všechno je v pořádku. Budeme tedy hlasovat o návrhu stanoviska jako takovém. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni tentokrát hlasovali výborně, končím hlasování. Je to schváleno, 20 hlasů pro, 3 proti a 13 se zdrželo hlasování. Dobře, děkuji, pane Majere. A myslím, že tady bude zajímavá práce s výborem pro právní záležitosti, aby naše návrhy byly zakomponovány, aby se objevily v konečném hlasování na plenárním zasedání. Teď se dostáváme ke stanovisku pana Trantafilidise Týká se to inovační unie. Kdy jako si chcete něco říci na úvod? Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, chtěl bych pouze poděkovat všem stínovým zpravodajům, jejich asistentům a také sekretariátu za veškerou práci, kterou vložili do této přípravy. Jak víte, první setkání ehm, proběhlo, tehdy jsme probírali stanovisko, chtěli jsme vzít v úvahu všechny ústní pozměňovací návrhy, které tehdy byly předloženy. Na tomto základě jsme připravili první návrh. Byla předložena celá řada písemných pozměňovacích návrhů, dohromady 49. Chtěl bych tedy poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky. Byly velice prospěšné a tento text byl zlepšen. Chtěl jsem vždy dosáhnout kompromisu, tak jsem tak učinil. Máme osm kompromisů celkově a kompromis číslo jedna, není tam chyba, že tam není mé jméno, nicméně je plně podporuji. Bohužel jsem nemohl podpořit ale kompromis číslo dvě, ale zbytek kompromisu podporuji. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem kolegům za spolupráci. Myslím, že jsme připravili dokument, tady stanovisko našeho výboru, týká se inovační unie, takže ještě jednou děkuji, děkuji i panu předsedovi. Well, thank you very much indeed, and I think this is an important opinion. Ano, děkuji, myslím si, že to je, děkuji, eh, myslím si, že je to uh, velice užitečné stanovisko. A teď tedy přistupme k hlasování. Pozměňovací návrh číslo 1. Eh, kde je pro, kde je proti? Schváleno. Takže kompromisní pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Teď číslo 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 44 tady odpadá. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Potom pozměňovací návrh 36. Pan Reper. Tam máme uh, rozdělené hlasování. Takže první část. Myslím, že by to mělo obráceně, ale... No dobrá. Budeme to dělat v tom pořadí, jak je tady. Takže teď hlasujeme o první části. Zahajuji hlasování první části. A končím hlasování. Zamítnuto. A druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijata. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A teď eh, pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato 40, eh, pardon, 9. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A potom tady máme pozměňovací návrh 25 eh, s příslušnou částí pod pana Repa. Kdo je pro, kdo je proti, také přijato. Dále 45K, kde máme rozdělené hlasování. Takže část 1, 45, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Část 2, kdo je pro, kdo je proti, také přijato. 13, kdo je pro, kdo je proti, také přijato. Osmička od pana Grecha opět a rozdělené hlasování. Kdo je pro první část? Kdo je proti? To je jasně přijato. Část dvě. kde je... Tam zahájíme hlasování. kde je... Končím hlasování. To je odmítu to, zamítu to. Čtyřka. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Přijato. Navzdory, navzdory tomu, že pan Gorle, eh, paní Gorle ne, hlasovala. 49, kdo je pro, kdo je proti? Přijato. 43, paní Sudy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní tedy závěrečné hlasování elektronické. Zahajuji hlasování. Kolik hlasování. Přijato. 35 pro, nikdo nebyl proti a jeden se zdržel. Děkuji vám, pane Trianta Flidesi, za velice dobrou práci a doufáme, eh, že výbor pro průmysl k tomu přihlédne. A nyní eh, závěrečné hlasování dnešního dopoledne. Jenom bych vám chtěl připomenout, že pan komisař přijde eh, v 10.30. Takže budeme mít hodně času na toto hlasování. Je tady pan Abad? Chtěl byste nám k tomu něco říct? tomu hlasování? Oui, merci. Ano, ano, jistě. Děkuji, pane předsedo. Takže jedná se o stanovisko k budoucnosti sociálních služeb v obecném zájmu. Já bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům, panu Korialovi, Kamposovi, Šmitovi a Trionta Filidesovi. Děkuji za příspěvky, za eh, práci. Děkuji také sekretariátu. Myslím, že teď před námi je text, který je poměrně konsensuální a nepochybně nám pomůže v rozpravě k cílení určitého pragmatického přístupu k této problematice. Sociální služby kvalitní, moderní a dostupné všem. To je náš cíl. Co se týče práce ve výboru, Eh, pro zaměstnanost, eh, takže návrh eh, pracovního programu pana Rozy, to již bylo předloženo a 31. března by tedy do 31. března je možno předkládat pozměňovací návrhy. Doufám, že to takto také dopadne a že ve výboru bude text přijat. Děkuji za veškerou práci. Myslím si, že Eh, to je dobré, že teď můžeme hlasovat o tom, co je vlastně vaším prvním návrhem stanoviska. Kompromisní návrh jedna, Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 5 od pana Transafilidese. Zahajuji hlasování k pětce. Hlasování je ukončeno. Návrh je zamítnut. Šestka od pana Grecha. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Sedmička. E, pan profesor Correa de Campos. Takže zahajuji hlasování. Sedmička. Čekal jsem na váš signál, pane Švábe. Končím hlasování jedna mysteriózní osoba nehlasovala, takže návrh je zamítnut. E, někdo asi nestiskává ten knoflík dost e, dostatečně, dostatečně, protože se světlo neobjeví. Dobrý. A teď kompromis dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A dostáváme se k pozměňovacímu návrhu pana Kafina číslo 30. Kdo je pro? Kdo je proti? 13, pardon. Přijato. Teď 14. Od pana Grecha. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Those in favor. Trojka pro, proti, jasně přijato. A teď pozměňovací návrh 19 od pana Grecha. Zahajuji hlasování k 19. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně přijato. A teď pozměňovací návrh 26, což je připojení k kompromisu 4. Zahajuji hlasování 26. 620. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 27. od pana Šmita. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato jednoznačně 28. od pana Grecha. Zahajuji hlasování k 28. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 29 od pana Grecha. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 33 od pana Kamfána. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 34 od pana Kamfána. Tady je dílčí hlasování. Zahajuji hlasování. Nejprve ta první část. Hlasujeme o první části. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Jasně přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. hlasování ohledně dvojky. Tak končím hlasování k druhé části. Druhá část je zamítnuta. A teď máme tedy před sebou hlasování o celém návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je přijat. 34 hlasů pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Děkuji vám, pane Abáde. Děkuji všem, kolegyně a kolegové, za vaši přítomnost a účast na hlasování. Navrhuji, abychom eh, se na chvilku udělali přestávku a prosím, buďte v sále v 11.30, bude zde místo předseda komise pan Tajány, bude hovořit o budoucím legislativním programu, takže přesně v 11.30 prosím opět v sále. Uh, so, ladies and gentlemen, could I invite you to uh, resume your places? We can resume. Takže, vážené kolegyně, vážení kolegové, můžeme navázat a pokračovat v našem jednání. Jako vždy je pro mě velkým potěšením zde přivítat místo předsedu Evropské komise, eh, pana Antonia Tajányho, který eh, má na starosti podnikání a průmysl a má samozřejmě na starosti celou řadu klíčových záležitostí spojených s vnitřním trhem. A jako vždy, je to opravdu potěšení ho přivítat eh, v našem výboru. Víme, že on pracuje velice, velice eh, tvrdě, s velkým nasazením. Toto je čtvrtá část eh, takzvaného strukturovaného dialogu mezi námi a komisí ohledně budoucího programu. Takže Eh, jsem rád, že tento výbor má eh, tak dobré vztahy a tak dobrá tady existuje informovanost, že vlastně nepotřebujeme nějaký institut eh, strukturovaného dialogu. Nicméně je to nepochybně užitečná příležitost a dnes jsme, pane místo předsedo, měli eh, celou řadu zajímavých témat. Odpoledne bude slyšení o motorkách, skutrech a mopedech a tak dále. Ano, vy chcete hovořit o vašem programu, to víme, kolegové a kolegyně nepochybně budou směrem k vám mít eh, nějaké dotazy a připomínky, takže nejprve prosím, máte slovo. Děkuji vám, eh, drahý Michael. Jak víte, Pokaždé, když se vrátím do parlamentu, tak je to pro mě opravdu potěšení zde být. Tolik let jsem tady stá, strávil v poslaneckých lavicích, že se mi parlament skutečně zadřel pod eh, kůži a myslím, že je dobře, že tady jsou tyto eh, těsné vztahy mezi komisí a parlamentem. Já musím říct, že parlament vnímám jako nesmírně důležité těleso. Jak víte, tak v letošním roce jsem se rozhodl eh, postoupit v celé řadě iniciativ, které jsou zásadní v eh, oblasti průmyslové politiky Unie. A jak víte, můj prioritní cíl je do středu eh, našich iniciativ umístit skutečnou ekonomiku, reálnou ekonomiku, to znamená růst, dlouhodobý růst ekonomiky dlouhodobý rozvoj eh, trhu. Eh, dokonce eh, našeho volebního období máme v úmyslu realizovat celou řadu iniciativ. Zdá se mi, že to je zásadní, protože po krizi potřebujeme znovu překonat problémy, nastartovat celý systém a já doufám, že k tomu také přispěji. Chci říct, že v rámci těch čtyř eh, strategických iniciativ, které spadají eh, do mé působnosti na, eh, v rámci programu 2010 až 2011 už dvě byly přijaty. Jedná se o Unii pro inovace. To je iniciativa, o kterou jsem se rád podělil s paní komisařkou Gogan Quinn a pak je to průmyslová politika, to byla ta druhá iniciativa. A ty další se týkají normalizace, e, to by mělo být přijato někdy v dubnu, květnu letošního roku. A čtvrtou iniciativou je strategie internacionalizace malých a středních podniků. To je dokument, který by měla komise přijmout e, do konce letošního roku my teď mimochodem pracujeme na další strategické iniciativě Jednotný vnitřní trh, akt o jednotném vnitřním trhu. To patří do pravomoci pana komisaře Barniera, ale také do mé eh, ohledně volného pohybu zboží. je tam celá řada prioritních iniciativ v následujících týdnech by komise text měla přejmout a podle mého názoru bychom se měli soustředit na dvě věci, které jsou zásadní pro rozvoj malých a středních podniků a pro e, rozpočet vnitřního trhu. Nejprve je to otázka e, úvěru a za druhé bezpečnosti výrobků, bezpečnosti produktů. To jsou ostatně e, ty dvě věci, které se znovu objevují v té nejposlednější verzi a já opravdu vnímám toto jako něco zásadního, proto aby malé a střední podniky mohly skutečně plně využívat možností, které skýtá náš vnitřní trh. A teď k zjednodušení ohledně 11 iniciativ, tak tady už tři byly přijaty. Čtyři by měly být přijaty v rámci roku 2011 a další během roku 2012. Dá se tedy říci, že eh, se bude jednat o zcela zásadní příspěvek eh, k programu komise. Já bych eh, dnes rád ještě hovořil o určitých iniciativách, které se teď rozpracovávají budu hovořit o dozoru nad vnitřním trhem, o normalizaci, o iniciativách, které spadají do automobilového sektoru a především se zaměřím na otázku registrací. Rovněž bych chtěl hovořit o pilotních projektech, novátorských pilotních projektech v rámci eh, veřejných zakázek a poskytnu vám nějaké informace ohledně některých klíčových iniciativ, eh, nad kterými pracujeme společně. Jedná se o textil a o směrnici o hračkách. A eh, jedná se tedy o uplatňování této směrnice na úrovni členských států. Je to citlivé téma a novinky, které pro vás v této věci mám, nejsou zrovna dobré. Takže eh, nejprve k tomu trhu. Jde o to, aby jsme si uvědomili, že k 1. lednu 2010 eh, vstoupilo v platnost nařízení ohledně dohledu nad trhem a eh, toto nařízení výrazně přispělo k postupu vstupu naší politiky v této oblasti. Byl to výrazný, výrazný impuls. S uplatňováním nařízení se stala eh, otázka dohledu nad trhem eh, zásadní. Eh, máme tady vlastně sdělení k, indes, k průmyslové politice a také sdělení k aktu o jednotném trhu. Já jsem rád, že Evropský parlament, vážený pane předsedo, a váš výbor eh, velmi podporují komisi v tomto úsilí, eh, které má za cíl posílit systém kontroly ohledně eh, těch výrobků, které jsou dovážené či vyráběné uvnitř Unie. Zpráva paní Šaldemose, která byla v tomto měsíci přijata, usnesení Evropského parlamentu, které následovalo, jsou toho hmatatelnými důkazy. A já osobně mohu říct, že jsem přesvědčený, jak to ostatně také navrhujete ve zprávě paní poslankyně, že je důležité, abychom tady měli jednotný systém dohledu na e, všemi výrobky pro spotřebitele i profesionály. Jednotný systém e, samozřejmě představuje určité výhody. Jsou to výhody především pro spotřebitele a ostatně my máme za úkol spotřebiteli chránit. Jednotný systém je také výhodný pro eh, vnitrostátní orgány, které tak mohou důsledněji eh, dohlížet nad trhem a je to také důležité pro hospodářské subjekty, které budou mít takto záruku, že se pohybují v rámci tedy eh, lojální konkurence. Já eh, jsem vás v tomto směru informoval v listopadu loňského roku. A eh, hovořil jsem v této souvislosti o významu, který přikládám posílení tohoto legislativního pilíře. A také jsem slíbil, že vás budu informovat o všech eh, iniciativách v této oblasti. Chci říct, že jsem naprosto přesvědčen o tom, že je třeba vyvinout úsilí, aby tedy existovala ustanovení srovna, srovnatelná a slučitelná přijatá eh, vnitrostátními orgány a národními kontrolními eh, orgány. To je cíl kterých, eh, kterého se nám nepodaří dosáhnout nějakými sporadickými kroky, ale potřebujeme k tomu koherentní přístup. Optimální eh, uplatňování této nové politiky je komplexním a obtížným úkolem a bude to vyžadovat eh, i určité koordinační úsilí ze strany komise. Potřebujeme obecný eh, víceletý program, v rámci kterého bude aktivita tohoto typu přesně rozklíčována, definována a to proto, aby bylo možno lépe strukturovat ty eh, nástroje, které nám dohled alespoň pro těch nejbližších deset let lépe zajistí. Základy takovéhoto programu jsou již vypracovány. Komise v tomto směru bude muset přijmout do konce roku 2011 příslušné rozhodnutí. Druhá prioritní akce. Potřebujeme revidovat celek legislativních nástrojů v oblasti dohledu nad trhem komise eh, předpokládá, že do konci roku 2011 eh, bude revidovat směrnici o eh, obecném bezpečnosti výrobků, aby vlastně revidovala veškerý soubor právních nástrojů a příslušné nařízení a vznikne tak vlastně jednotný legislativní rámec, jednotný systém, což ostatně odpovídá doporučení Evropského parlamentu vyplývajícího z jeho usnesení přijatém v letošním eh, roce v tomto měsíci. A pak jsou tady také horizontální akce, například eh, efektivní spolupráce eh, s a mezi celními orgány. Společná metodologie a pak jsou tady samozřejmě otázky hodnocení těch národních problémů, programů a všechny tyto aktivity musí být v praxi potom ještě rozvedeny do jednotlivých eh, průmyslových eh, odvětví je třeba eh, pokrýt 75 eh, všech výrobků od hraček přes elektrické spotřebiče až eh, dále. To ostatně odpovídá na řízení 765. Pak je tady vlastně označení CE, o tom těžko nehovořit, je to naprosto zásadní pro dobré fungování trhu a volný pohyb zboží. Je to označení, které vlastně je takovým výrazem efektivnosti. Na e, základě žádosti Evropského parlamentu se komise e, začala zabývat e, určitým souborem informací, které budou předloženy všem hospodářským subjektům, malým a středním podnikům a také spotřebitelům. Počátkem roku 2010 zahájila komise v tomto směru kampaň a je poměrně spokojená s výsledky této kampaně, protože všechny výsledky o jejím jejím přijetí jsou pozitivní. Ohledně eh, legislativního rámce o volném pohybu s eh, boží, eh, tak jak byl přijat v roce 2008, parlament žádal vícekrát, aby vzniklo evropské označení, které by za, eh, eh, vlastně zohlednilo otázku toho informování a ochrany práv spotřebitelů. Já si myslím, že důvěryhodnost tohoto označení a bezpečnost výrobků jsou priority relevantní pro to, abychom mohli efektivně dohle, eh, zajišťovat dohled nad trhem. A v první fázi bychom především měli své úsilí věnovat tímto směrem realizování těchto cílů. Já potvrzuji, že jsem naprosto připraven se znovu zabývat eh, tímto eh, tématem, otázkou označení Eh, v, tehdy, až nadejde vlastně revize nařízení 765. A teď ještě, co se týče eh, sladění směrnic v rámci nového legislativního rámce, eh, tento balíček výrobky, vyžaduje od komise, aby do konce léta přijala soubor určitých opatření aby eh, bylo vše souladu s rozhodnutím 768 eh, z roku 2008. A teď k normalizaci. O těchto otázkách už jsme měli možnost hovořit eh, loni v červnu při příležitosti slyšení organizovaném vaším předsedou a výborem. Tehdy jsem říkal, že komise je připravena revidovat ten systém normalizační na celoevropské úrovni a v tomto směru musím říct, že jsme se hodně inspirovali i usnesením parlamentu z října 2010 ohledně normalizace. Toto usnesení eh, vydalo jasný signál. Eh, revize není revoluce. Samozřejmě Parlament zdůraznil, že ta revize, která je navržena, se musí opírat o silné eh, body stávajícího systému a že je zapotřebí se vyhnout jakékoliv modifikaci hloubkového charakteru. Žádná revoluce, jenom revize ale samozřejmě je třeba e, vylepšit to, co není úplně v pořádku. Například e, ty postupy jsou příliš komplexní, příliš pomalé a je třeba v tomto směru více zohlednit potřeby malých a středních podniků, spotřebitelů a dalších zúčastněných stran. V dubnu, v květnu komise přijme strategickou, strategické sdělení k normalizaci a pak přijde s legislativním návrhem. Cílem těchto dvou dokumentů je zlepšit fungování vnitřního trhu, zrychlit a modernizovat procesy normalizace e, s cílem zajištění vyšší míry interoperability a zvýšení konkurence vzhledem k mezinárodním trhům, které se rychle vyvíjejí. A teď k automobilovému odvětví. Musím říct, že tady jsme odvedli velký kus práce a pracujeme i nadále. Já bych se chtěl vyjádřit ke dvěma aspektům. Konkrétně imatrikulace e, a za druhé legislativa, která se teď e, vytváří. Nejprve k té první věci. Občané a podniky mají i nadále problémy, když chtějí zajistit převod e, aut, automobilů, které jsou registrovány v jednom státě, do státu druhého. V současné době vlastně eh, musí být eh, ty, eh, ta registrace realizována na vnitrostátní úrovni na základě vnitrostátních předpisů. A to znamená, že když nějaký podnik nebo soukromník musí se přestěhovat, tak ten automobil vlastně přijde o tu registraci v tom původním členském státu a následně musí být znovu registrován v tom cílovém členském státu. A tento postup stažení té registrace Eh, vymazání té registrace je někdy zdlouhavý, eh, komplikovaný, je tam eh, zapotřebí poskytovat celou řadu dalších technických informací, většinou ten žadatel je nemá k dispozici, takže prostě, aby se nestrácel čas, se tento člověk musí obrátit nějakého zprostředkovatele, to všechno stojí peníze a tak dále a tak podobně. S cílem zlepšit situaci, jsme se rozhodli v komisi, že do konce roku 2011 přijmeme iniciativu, která půjde cestou zjednodušení všech těchto kroků u automobilů, které byly již jednou registrovány v nějakém členském státu. A to vše vyplývá z určitých aktivit, které eh, byly obsaženy ve zprávě z roku 2010 o občanství eh, v Evropské unii. Takže komise zahájila určitou eh, veřejnou konzultaci 3. března, ta je otevřená až do 26. května 2011 a jde o to, aby občané měli možnost společně s podniky upozornit na ty hlavní problémy, které v této oblasti musí řešit. A eh, tyto výstupy všech zúčastněných stran nám umožní ještě lépe koncipovat ty kroky, které by měly vést k tomu překlenutí těch problémů. A teď ještě k pravidlům, co se automobilů týče, tak nejprve zjednodušení legislativy v oblasti homologizace automobilů. V posledních letech tato legislativa byla předmětem eh, výrazného, výrazné snahy o zjednodušení a to je zřejmé a viditelné, protože jsme výrazně snížili počet právních nástrojů, které jsou v tuto chvíli v platnosti a to s cílem pomoci e, profesionálním i soukromým subjektům. A teď tady vlastně je všechno sloučeno v jedné směrnici a v jednom nařízení. E, pak jsou tady motorky a traktory, tam by se mělo jít stejnou cestou. E, v roce 2010 také přijala komise komise návrh eh, rozhodnutí, které se teď diskutují, který se teď diskutuje na úrovni parlamentu a rady. Je to zase výrazná snaha po zjednodušení věcí. No a ještě k tomu legislativnímu rámci u elektrických vozidel, jak už jsem ostatně řekl, když jsem hovořil o strategii k vozidlům jako takovým, Eh, jedná se o vozidla, která by měla být šetrná k životnímu prostředí a eh, energeticky nenáročná eh, tak od roku 2009 se soustředujeme na ty elektrická vozidla, ta jsou předmětem homologizace na evropské úrovni, podobně jako ta konvenční vozidla a Evropská unie se teď hodně angažuje v té příslušné komisi na úrovni OSN, aby se věci v té oblasti elektrických vozidel zjednodušily a musím říct, že se tedy dá hovořit o výrazném pokroku. Takže eh, korektní fungování vnitřního trhu pro elektrická vozidla, to je jedna věc, ale tento přístup také zajišťuje, že podmínky na evropské úrovni budou také dobře odpovídat normám a rozhodnutím přijatým na mezinárodní úrovni. A to je tedy to, co máme eh, v plánu. A eh, teď k těm legislativním návrhům v letošním roce. Jedná se o snížení hlučnosti, emise, dohled nad trhem, hovořím stále o automobilovém sektoru a musím říct, že to jsou eh, tedy věci, které vlastně eh, budou přijaty eh, v, při procesu aktualizace směrnice 746. A teď tedy textilní Eh, oblast textilu, z toho se jistě budou někteří radovat. Chtěl bych vám říct pár slov k návrhu eh, označování textilních výrobků. Ještě jednou bych chtěl poděkovat vašemu výboru a konkrétně panu Mandersovi za velmi intenzivní práci, kterou tady realizoval během prvního i druhého čtení. Já bych chtěla poděkovat vašemu výboru, že se zabýváte otázkou označování kvality. Dále je tady naléhavá záležitost, která se týká Eh, různých produktů ze zvířat, abychom mohli najít kompromis mezi radou a Evropským parlamentem, pokud možno v rámci druhého čtení. Nyní se dostávám k nejsložitější otázce a ta se týká hraček. Není to pouze můj osobní názor, ale vznikla určitá povinnost na straně komise, to věc dobereme nespětně vážně. Musíme chránit eh, zájmy těch nejslabších skupin, což jsou děti, to je pro nás nesmírně důležité. A eh, Směrnice o hračkách byla přijata roku 2009, kde jsme posílili především otázku bezpečnosti a přítomnosti nejrůznějších nebezpečných látek ve hračkách. Proběhla významná diskuse na toto téma, kdy Komise v prosinci vystoupila na plenárním zasedání ve Štrasburku. Nicméně bych rád využil této příležitosti a aktualizoval informace v této oblasti. Máme v úmyslu harmonizovat legislativu, která se týká vědeckého výzkumu a vývoje, abychom i nadále zvyšovali bezpečnost hraček a dětských spotřebitelů. Eh, týká se to především obsahu kadmia a olova. 4. a 5. dubna eh, se bude konat konference, kde se budeme bavit o těchto chemických látkách ve hračkách a na základě výsledků této skupiny budeme připravovat dokument, který bude vydán v říjnu letošního roku, který se bude zabývat otázkou obsahu kadmia a olova v hračkách. Dále jsou to nejrůznější toxické látky, karcinogenní látky, ty se budou řešit v průběhu letošního a příštího roku. Musíme zavést dostatečně přísnou legislativu také spolu s čínskými úřady. Budeme mít dohromady čtyři schůzky s našimi čínskými partnery, kdy chceme zvýšit povědomí o této směrnice o hračkách. Chceme informovat především čínské výrobce. Také jednáme s americkými úřady, abychom zvyšovali povědomí i na druhé straně Atlantiku, abychom je informovali o tom, co obsahuje tato směrnice o hračkách. A když dojde eh, k zahájení postupu o porušení smluv, tak to je vždy eh, špatná zpráva. Pokaždé, když nějaký členský stát nenaplňuje pravidla a zahojeme toto řízení, tak eh, v tuto chvíli máme 17 členských států, které nedostatečně transponují směrnici o hračkách. Dále se dostávám k inovativním eh, pilotním projektům, které se týkají veřejných zakázek. Já vím, že to je velice blízké téma panu předsedovi už se dostáváme ke konci svého úvodního projevu. Chtěl bych říct několik slov o tom, co chci dělat v oblasti veřejných zakázek. Myslím si, že pro vás to bude dobrá zpráva, po té, co jsem vás informoval o těch postupech, těch řízení, které jsme zahájili vůči několika členským státům. Takže v kontextu Inovační unie komise chce poskytnout finanční podporu evropským organizacím, které chtějí prosazovat inovaci. Členské státy mají také vyčlenit část svých rozpočtů, aby mohly e, zajistit e, inovativní služby. Koncem února letošního roku jsme byli požádáni, abychom proskoumali možnost, že by se vytvořily e, určité inovační systémy pro malé a střední podniky. To vše ruku v ruce s komisí, z DG výzkum. Takže v loňském roce jsme zahájili studii proveditelnosti, která se zabývala otázkou veřejných zakázek, které by prosazovaly inovace. Prosazování inovativních veřejných zakázek je důležité pro produkty, které jsou kupovány na, základ, na základě veřejných zakázek, což může být také v oblasti vědy a výzkumu. A týká se to také služeb a výrobků, kde musíme mít takzvané předkomerční požadavky. Před obchodní podmínky. Čili na základě této studie proveditelnosti spolu s jednotlivými zainteresovanými stranami budeme zvažovat požadavky pro výběrová řízení, což by mělo být podpořeno hlavně v oblasti veřejných zakázek, které prosazují inovace. Doufám, že se k tomu pak bude moci připít, pane předsedo. 15 milionů euro, která má být poskytnuta v rámci těchto výběrových řízení a Výsledky budou zveřejněny v Turíně na konferenci, která se bude konat v červnu. A celý systém by měl plně fungovat od roku 2013. Je tedy zcela zásadní, aby poptávka nebyla roztřištěná, musíme posílit vnitřní trh, musíme ji maximálně využít, využít jeho potenciálu, v tuto chvíli bohužel ještě neexistují dostatečné normy a normalizační prostředí. Doufám, že budeme moci nabídnout skutečný systém, který bude prosazovat inovativní veřejné zakázky, a to v přísné spolupráci eh, s danými úřady z jednotlivých členských států. Pan komisař Barnier provádí revizi směrnice o veřejných eh, zakázkách. Určitě jste to viděli v zelené knize, kterou nedávno předložil. Doufám, že, hovoř, že jsem nehovořil příliš dlouho. Snažil jsem se být maximálně stručný a hovořil jsem o jednotlivých aktivitách, které spadají do mého portfolia. Děkuji. Yeah. Well, I think, uh... Já si myslím, eh, pane místo předsedo, eh, že si docela jistě eh, zasloužíte potlesk, protože je tady celá řada iniciativ. A mm, celkově to ukazuje, že před námi stojí hodně práce a to my rádi tady na výboru. Takže teď zahájím debatu. Vzhledem k tomu, k kolik máme času, máme ho docela dost, tak bych to rozdělil na tři kusy, aby ten dialog lépe probíhal. Takže eh, kdo... Já vám řeknu, kdo je teď na seznamu a potom se můžete ještě zapsat a já to potom rozdělím. Takže teď je tady. Professor Correa de Campos a Mr. Buzoy. Uh, I have Mr. Comey, Mr. Kozuznik, Mrs. Ruler and Mrs. Styler. Anybody else? Ještě někdo? Pana Bart. Vlastně paní Le Grip a paní Rapty. Ještě někdo? Tak každému bych vám dal zhruba minutu. A tímto způsobem se tam všichni vezmou, vejdou do půl hodiny. Takže dvě minuty max. Pan Busutil, tohle jsem ještě přehlédnu. Takže kolik krásně. je. Takže máme 11 kolegů. Takže pokud to uh, zvládnete za minutu, tak by to bylo ideální. Uh, kolik vám to bude stopovat. Tak začneme panem Švabem. Děkuji, pane předsedo, i vám. Děkuji, pane komisaři, za návštěvu na výboru pro vnitřní trh. Výměna s informacemi s vámi eh, funguje vynikajícím způsobem a za to také děkuji vrátím se k tomu, co jste říkal o malých a středních podnicích. Myslím, že jsme právě v krizi viděli, že mm, tyto podniky potřebují, eh, nebo jsou páteří našeho hospodářství v Evropské unii a proto veškeré pokusy eh, na vaší straně eh, snížit administrativní zátěž těchto podniků a udržet jejich konkurenceschopnost lze přivítat a proto naše frakce vždycky vás na to budu podporovat. Očekáváme s velkým zájmem za druhé návrh eh, k evropské normalizaci a samozřejmě eh, pozitivně vnímáme, že se eh, podařilo zavést jednotné nabíječky pro mobily a potom také máme eh, nabídku nebo návrh na eh, jednotné eh, tonery pro tiskárny. Myslíme si, že i toto by mohlo být velkým přínosem pro spotřebitele. Potom, pokud je o směrnici o hračkách, tak myslím si, že komise zavedla, že je dobré, že komise zahajuje vytýkací řešení proti příslušným státům, které ještě nemají tuto eh, směrnici provedenou a myslím si, že eh, eh, vyřešení těch případů prostřednictvím komitologie je pozitivní, nicméně ono bude těžké to teď dotačně, dočasně snížit ty hodnoty a potom zase zvýšit v rámci komitologie, takže myslím, že tam bychom mohli nalézt nějaké přechodné řešení. Děkuji. Děkuji, pane Švábe. Pan Campos. Muito obrigado, Sr. Comissário, por ter vindo uma vez mais aqui à Comissão. Eh, muito sumário. Mnohokrát, eh, pane, komisaři, že jste opět zavítal na půdu našeho výboru. Nejdříve legislativa, eh, která se týká směrnice o bezpečnosti výrobků. Během návštěvy do Maďarska jsme řešili právě tuto otázku spolu s maďarskými členy. Týkalo se to kvality výrobků. A vy jste říkal, že budete mít určité horizontální kroky, které budete řešit spolu s celními úřady, abyste zvýšili účinnost. Vznikl určitý trend, nebo aspoň se o tom hovoří, že některé třetí země konkurují a chtějí mít určité smlouvy o řízení přístavu a přímo tedy řídit přístavy v Evropě. Tím vznikají další, další problémy, které se týkají právě eh, bezpečnostní produktů, které se dostávají na hranice Evropské unie. Co se týče elektrických vozidel, hovoříte o jednotném, jednotné evropské homologaci a mě by zajímalo, zda máte nějaké plány, abyste mohli modernizovat tento mechanismus, protože zdá se, že výrobci neustále uplatňují ten starý postup nebo staré postupy. Co se týče malé, malých a středních podniků, netýká se to jenom finanční podpory, ale i dalších rámců, které musíme vytvořit. Například EUREK, tento program máme Eh, tady i třetí země, které jsou účastny v tomto programu, nejen tady 27 členských států. A tento program vznikl na půdě Evropské unie, kde jsme se vytvořili velké zkušenosti s inovacemi. Především se to právě týká malých a středních podniků. Eh, vím, eh, že jsou v úzkém kontaktu s vaší komisí, čili jaké je poučení, které vyplývá z Eureku pro komisi. Grazie molto, signore viceprezidente. Děkuji, pane místo A musím říct, že vám velice děkuji za všechno úsilí, které vyvíjíte společně s dalšími komisaři a komisařkami, aby se ještě lépe vnitřní trh zhostil svých úkolů. Samozřejmě to, co jste tady říkal, je zásadní pro jednotný trh a nepochybně to představuje značnou přidanou hodnotu. Ale je tady pár věcí, které se zaslouží větší, větší pozornost a já doufám, že evropské podniky z těch jednotlivých kroků prostřednictvím jednotného trhu budou moci také získat nějaké výhody. Jedna z výzev eh, ohledně růstu, zvýšení hospodářského růstu eh, eh, bude v tom, zda se komisi podaří přijmout ten soubor kroků směrem k malým a středním podnikům. Takzvaný Small Business Act se teď Eh, vlastně rozpracovává. Je to jedinečná záležitost, ale pak je tady také otázka přístupu k financování pro malé a střední podniky. Unie tady už nabíží, nabízí určitou škálu nástrojů eh, investování prostřednictvím různých eh, akcí v oblasti inovací a tak dále, ale přesto všechno Velký počet malých a středních podniků nemá vůbec páru o těchto možnostech a komise by patrně měla asi e, provádět větší osvětu a také zajistit lepší přístup malých a středních podniků e, ke kapitálu. To je zásadní. To bylo řečeno a mělo by to pro komisi být prioritou. A já bych rád věděl, zdali máte nějaké přesné datum, co se týče realizace tohoto plánu a také bych chtěl vědět, jaké má komise úmyslu v této oblasti. A rovněž eh, si myslím, že je třeba snížit administrativní zátěž. To je přece zcela zásadní, pokud chceme těm malým a středním podnikům doopravdy pomoci a zajistit jejich další růst. Děkuji a teď dám slovo panu komisaři, aby eh, nejdříve odpověděl na tyto otázky a potom možná eh, všechny ty další otázky vezmeme najednou. Děkuji, já tedy odpovím eh, hned k té věci, která se týká toho, co děláme pro malé a střední podniky. Děkuji. A, a také mimochodem gratuluji panu Bušovi k jeho skvělé italštině. Pro mě by bylo mnohem obtížnější hovořit rumunsky. My na eh, růstu malých a středních podniků přikládáme velkou důležitost. Pan Schwab správně poukázal na to, že jsou velice důležitou eh, součástí naší strategie. Já jsem hovořil o rozvoji reálné ekonomiky, eh, to znamená trh, malé a střední podniky a průmyslová politika pro nás. Malé a střední podniky musí inovovat, mají být na vnitřním trhu konkurenceschopné, ale také na trzích mimo EU mají být konkurenceschopné. Jak říká pan Bušoj, eh, také potřebují přístup eh, k úvěrům. Inovace pr... velký podnik zvládne z vlastních zdrojů, ale malá a střední firma potřebuje externí oporu. Jak asi víte, tak se uh, pokoušíme o úpravu eh, nařízení. Eh, řeším to s komisařkou Kvinou. Protože si uvědomujeme, že e, takovéhle věci jsou pro malé a střední podniky velice složité. Když jsem byl komisařem pro sport, tak jsem e, prováděl iniciativu e, v tedy, e, s pomocí pana Makapela a A nyní pokračujeme v něčem podobném eh, eh, v rámci mého stávajícího portfolia. Teď například tady máme ten nový překladový nástroj, který má snížit administrativní náklady pro malé a střední podniky o 90%. Minulý týden jsme měli eh, fórum o přístupu malých a středních podniků k úvěrům a jsem velice rád, že mi parlament postoupil text svého nejnovějšího usnesení k této věci. Já si myslím, že tohle všechno je důležitý eh, signál pro malé a střední podniky. A myslím si, že i situace na burzách eh, by dala jasný signál k tomu, eh, co se tady děje. Bylo uvedeno, že nebo ukazuje se, že peníze pro malé a střední podniky jsou a finanční svět potřebuje eh, nějaká pravidla pro poskytování eh, penězům těmto podnikům. Ale pokud se podíváte na londýnskou burzu, která je takovým symbolem finančního světa, a když ta říká, že chce podporovat malé a střední podniky, tak to něco ukazuje. Vypadá to, že se hospodářské klima proměňuje já nejsem proti bankám a finančním sektoru, ale chtěl bych říci, že on eh, se musí dát k dispozici na podporu eh, z reálné ekonomiky. Takže musíme být schopni používat peníze ze soukromého sektoru eh, i peníze, které budou v sedmém a budoucnosti osmém rámcovém programu. Potom k té naší práci eh, v oblasti normalizace. Jak eh, říkal pan Šváb, i my eh, chceme tedy se posunout vpřed, dobrat se nějakých matatelných výsledků. Potom pan Koré de Campuš hovořil o normalizaci elektrických vozidel. Aby to být jednotná norma. pro přívěsy, tak Cenlek eh, chce eh, připravit normu do konce tohoto roku. Pro elektromobily máme bezpečnostní standardy, které komise eh, chce učinit závaznými na základě homologace. Potom, pokud ty podle směrnice, pokud by byla kolize se směrnicí o bezpečnosti vozidel, tak to chceme eh, napravit. V případě nějaké eh, kolize norem by ta pravidla byla eh, závazná. A to bude platit od 1. října příštího roku pro, nové, pro nová vozidla, nové typy. A od roku 2014 se to bude týkat všech nových vozidel. K obecné bezpečnosti, jak už jsem říkal mnohokrát, tak tam eh, docela jistě podporuji, eh, podporuji evropskou značku. Je třeba provést ověření, eh, provádět ověření, když tedy při dovozu zboží a i při jeho pohybu na vnitřním trhu. Ale jak asi víte, tak komise nemá svoji vlastní celní službu. Nemáme ani vlastní policisty, abychom eh, ověřili, co se děje na trhu. Takže budeme muset eh, tady důvěřovat členským státům. Chceme tedy, aby členské státy se vydaly tím správným směrem. A také pracujeme na tom, aby eh, země třetího světa respektovaly stejná pravidla. Nebudou vyňaty z těch našich předpisů. Kontroly jsou nesmírně důležité, pracujeme eh, s celními zprávami ve třetích zemích, protože tady je velký eh, tok zboží eh, z vnějšku Evropy. Podívejte se na Rotterdamský přístav, největší v Evropě a druhý největší na světě. Tam chceme provádět namátkové kontroly na místě. Já jsem v červnu to tam eh, navštívil, aby bylo zřejmé, jak jsou úřady připravené na eh, uplatňování eh, nově vstupivší v plat, směrnice o hračkách, která nově vstoupí v platnost. Takže my si musíme prověřit také, jak kromě toho, jak členské státy to provádí ve vlastní legislativě. Já vždycky dělám to maximum na podporu malých a středních podniků. V tom aktu o malých podnicích jsem jmenoval vyslance pro malé podniky pana Daniela Kalechu. Ten se mnou jezdí a to při přípravě té realizace legislativy v jednotlivých zemích. Byli jsme v Británii, ve Španělsku, v Itálii a brzo půjdeme do Bulharska a také do Francie. Takže kdykoliv ehm, hovoříme o revizi toho eh, v aktu o drobném podnikání, tak jezdíme spolu. Protože i členské státy eh, byly vyzvány komisí, aby jmenovali něco jako národního velvyslance pro uh, naplňování nebo pro provádění toho aktu o drobném podnikání. A já bych chtěl eh, je eh, všechny sezvat jednou za rok na setkání. A také požádáme Radu pro konkurenceschopnost, aby se sešla uh, na zvláštní zasedání k malým a středním podnikům a jejich problematice. Na mm, posledním zasedání eh, rada byla pro, některé země už jmenovaly eh, vyslance pro eh, malé a střední podniky. Itálie jmenovala někoho z ministerstva, i Francie na tom a pracuje Malta. To zakotvila legislativně. tedy vyjmenování takového člověka. Říkal to náměstek na posledním zasedání rady. Španělsko už eh, takového člověka jmenovalo a ta myšlenka se v ní naplňuje ve členských státech. My jsme o tom hovořili s jednotlivými ministry a pan Harber byl u toho přítomen, takže my chceme ty rozumné aktivity podporovat. A závěrem bych ještě chtěl říct, že s potěšením konstatuji, že Spojené království je v současné době vlastně také e, v situaci, kdy chce podporovat výrazně malé a střední podniky a soustředit se na reálnou ekonomiku. To je e, důležité, to chci podtrhnout a chci to podtrhnout proto, že Spojené království jako takový protagonista e, růstu reálné ekonomiky, to je něco, co nemůžeme nevidět a nepodpořit. Děkuji. Eh, myslím si, že tohle bylo velice užitečné, tato výměna názorů a k té směrnici o hračkách je třeba si uvědomit, že se jedná o citlivou záležitost, o záležitost, která také eh, spěchá a čas eh, čas také rychle běží. Máme tady ještě šest kolegů, které prosím, aby byli maximálně struční pan Kožušník, paní Ruller, Styler, Abad, Rapty, Bozutil. Takže jedna minuta na každého, prosím, aby pan komisař měl možnost reagovat. Pokusíme se. Dáme se do toho. Pan Kožušník jako první. Předsedo, já budu velmi stručný. Pane komisaři, já jsem rád, že eh, pravidelně chodíte na, na náš výbor. Já, mám, já bych chtěl vyjádřit jedno ocenění a, a, a vznést jeden dotaz. E, ocenění se týká e, práce na budoucí, e, budoucí legislativní normě týkající se normalizace. Já jsem rád, že váš úřad velice pečlivě vychází z té naší úvahy, že celá ta revize, revize legislativního procesu není, není revolucí a zároveň bych chtěl ocenit spolupráci s pracovníky, kteří jsou v rámci vašeho úřadu touto prací pověření, protože se s nimi spolupracuje opravdu velmi dobře. Ten dotaz je zcela konkrétní, týká se, se tématu, o kterém e, jsme se tady dneska nebavili, týká se e, systému e, Galileo. Já jsem se chtěl zeptat na zcela konkrétní informace týkající se přesunu administrativy a řízení systému Galileo do Prahy, jestli existují na české straně nějaké problémy, případně jaké, a kdy tento administrativní proces nebo přesun té administrativy bude do Prahy dokončen. Děkuji. Tak eh, ono to není úplně eh, v zájmu našeho výboru nebo v jeho pravomocích, ale chápu, že máte eh, tady na tom zvláštní zájem, tak dobrá. Tak, paní Rile, já nebudu opakovat eh, to, co už zde bylo eh, řečeno. Děkuji každopádně také za spolupráci a eh, chtěla jsem se zeptat na stavební materiály. Tam jsme schválili dobrou legislativu a jak to je teď s delegovanými akty a euronormou? A potom ještě zadávání veřejných zakázek. Pokud já vím, tak eh, takové inovativní postupy, jako eh, je předkomerční eh, pořízení, se používají málo, protože nejsou známé. Jak informovat o tom víc? Potom dohled nad trhem. Jak zajistit obecnou produkovou bezpečnost a Potom jste hovořil o jednotném kontrolním systému. Já bych se eh, zeptala na následující. Členské státy eh, spíše eh, odbourávají dozor nad trhem. Nemůžeme stanovovat nějaké minimální podmínky pro dohled nad trhem? A poslední otázka, musím se eh, dotknout eh, opět hraček. Neodpověděl jste panu Švabovi. My máme problémy eh, s prosazováním ve členských státech, když ty hraniční hodnoty nejdříve musí být sníženy a potom zvýšeny. Nešlo by do toho jít trochu rychleji v rámci komitologie? Děkuji. Dobrá, tak čtyři otázky za minutu 20, tak to je docela dobré. Paní Styler. Děkuji. A děkuji vám také, pane eh, komisaři, eh, k dohledu nad trhem. Já jsem chtěla poukázat na to, že že organizace, které zajišťují dohled v jednotlivých členských státech, eh, jak u nich zajistit, aby to dělali tak, aby členské státy plnily své závazky. Potom inovativní veřejné zakázky, to je velice šikovné. Potom z eh, hračky, proč 17 členských zemí eh, neplní tu směrnici a potom to, co říkala paní Rile, eh, důležitost stavebnictví v naší rozpravě v lednu jsme o tom hovořili a chtěli jsme vyvolat nějakou výroční debatu ke stavebnictví a chtěl bych se zeptat, jestli k tomuto jste pozitivně nakloněn. Děkuji. Pan Abad. Oui, euh, merci, monsieur le président. Ano, děkuji, pane eh, předsedo, děkuji, pane eh, komisaři a bravo k tomu, co děláte. Mám dvě otázky. První se týká Small Business Act. Samozřejmě vy jste hovořil o významu automobilového průmyslu a mě by zajímalo, zajímaly by mě vlastně dvě věci. Za prvé, eh, uvažuje se o vztazích mezi zadavateli a těmi vlastně dalšími, dalšími eh, subdodavateli. A za druhé, eh, vzhledem k mobilitě a k tomu, že jsem místo předsedou skupiny pro eh, mládež. Řeknete nám ještě něco o Erasmu a o jeho dalším vývoji, to mi hodně leží na srdci. Paní Legik? Ano, děkuji. Komisér... Pane komisaři, má otázka je velmi prostá. E, pustím se rovnou k věci. Nedávno společně s komisařem Barnierem jste oznámili iniciativu o e, takzvaných e, mimo evropských investicích v Evropské unii. Jedná se o hodnocení některých mimoevropských investicích v Evropské unii v některých našich sektorech. Takže mě by zajímalo, jestli už máte nějaké výstupy. Děkuji, paní Rapty. Děkuji, pane předsedo pane místo předsedo. Um, už tady vlastně zazněla většina dotazů. Uh, já bych chtěla jenom připojit poděkování uh, vzhledem k tomu, co děláte v oblasti uh, otázky hraček a jejich bezpečnosti. Já jsem se na posledním plenárním zasedání už k tomuto vyjadřovala, byla jsem znepokojena vývojem a musím říct, že teď jsem ráda, že se věci posunuly. Máme ještě před sebou čas, takže do konce roku čekám na odpověď, doufám, že ji dostanu. A pan Buzutil úplně na závěr. Děkuji, eh, pane eh, předsedo. Já chci panu eh, místopředsedovi poblahopřát za to, co řekl, k tomu, co řekl ohledně nových legislativních návrhů v oblasti registrace vozů a přeregistrace vozů. Mě by zajímalo, co se stane s legislativním nástrojem k obdobnému tématu, e, o kterém jsme již hlasovali před nějakými třemi lety. Bylo to vlastně něco podobného. O tom jsme pak už nikdy dále neslyšeli. Nevíme, jestli se to někde zaseklo v radě, nebo e, zdali to teď má zase na stole komise a tak dále. Předseda všem děkuji za to, že dodrželi čas a pane komisaři, máte teď pět minut. Já jsem si jist, že to zvládnete, případně další e, doplňující odpovědi by mohly dojít písemnou cestou. E, děkuji. E, pane předsedo, co se týče e, směrnice o hračkách, tak mám nepochybně v úmyslu se v tomto směru hodně angažovat, především posílit tu otázku dohledu nad těmi nejnebezpečnějšími látkami a chceme také posílit práci expertů. Eh, a v oblasti stavebních materiálů, tam jsem se zavázal k tomu, že předložím takovou, eh, takový harmonogram, takovou mapu cestovní a eh, v nejkratší možné době se k vám obratím již s konkrétním návrhem v oblasti to pohledu nad trhem. Mohu než opakovat to, co jsem již řekl. Můžeme samozřejmě přijímat různé kvalitní právní předlohy, ale pak je to na členských státech, zdali zajistí kontrolu, zdali mají ty příslušné orgány pro e, tuto kontrolu. Já se například mohu vydat do Rotterdamu a říct, komise si přeje, aby tyto normy byly implementovány, ale to je tak všechno, co asi mohu udělat. Kdybychom měli své vlastní celní e, orgány, své vlastní e, pohraniční zahraniční složky, tak by to bylo zase něco jiného, ale s tím, co máme, mohu dělat jen toto, eh, co dělám. A teď Erasmus pro mladé podnikatele. Ano, tady ta diskuze je eh, otevřená, samozřejmě se hodně odvíjí od eh, rozpočtu na příští rok, od finančních výhledů a pohled a podpora parlamentu je v tomto zásadní. Já doufám, že ve všech odvětvích se nám podaří udržet do jisté míry ty otevřené možnosti tak, aby tato politika mohla být realizována. Kromě horizontálních aspektů je zapotřebí, aby na úrovni jednotlivých DG byl zajištěn, eh, byla zajištěna podpora. Eh, a teď ke Galileu. Víte, eh, já jsem přesvědčen, že Galileo by neměl být e, pouze projektem italsko-francouzsko-německým, e, které mají velkou, e, prostě v tomto směru jsou hodně vepředu, ale že by se měl týkat všech členských států. A jsem velice přesvědčen o tom, že Pražská agentura by měla v tomto směru výrazně pokročit. V minulém týdnu jsem v Madridu podepsal dohodu se španělskou vládou, aby v Madridu byly eh, bylo instalováno třetí sídlo, už tady máme italské a německé, a takže v Madridu třetí sídlo eh, pro eh, určitý další typ služeb. A teď ještě k otázce ohledně investic eh, které by proudily z oblastí mimo Unii směrem k Evropské unii. Já jsem v této rozpravě eh, na určité věci pana komisaře Barniera upozornil. Eh, Samozřejmě jde o to, aby potom předseda komise toto eh, uvedl na pořad jednání eh, Evropské komise. Já jsem politikem a stavím se k tomu z takovéhoto hlediska. Musím jasně říct, že naše stanovisko nebude v žádném směru eh, stanoviskem ochranářským. My jsme proto, aby takovéto investice zvenčí na evropskou půdu směřovaly, včetně tedy skutečně mimo unijní unijních e, subjektů. Všechny investice jsou v Unii vítány. Nicméně jsme položili otázku e, ohledně ochrany know-how. To zcela určitě ano. Jde o to, aby tady existoval nástroj, e, který by umožnil Eh, evropský průmysl učinit eh, konkurenceschopným. Nejde o nějaké protekcionistické opatření, ale o ochranu kvality, o ochranu know-how eh, našich výrobků. Proč? Protože jsme konstatovali, že tady prostě existují určité zájmy, které jdou z území mimo Unii a které tedy mají za cíl vlastně E, zmocnit se našeho know-how a vyvážet ho e, pěkně ven. Protože ono je to opravdu mnohem méně nákladné e, získat nějaký podnik, získat jeho know-how, pak vlastně ho nechat zavřít a to všechno kvalitní vyvést. Je to levnější, než se věnovat vlastnímu výzkumu a vývoji. Eh, mimochodem v Itálii byla publikována zpráva tajných složek, která ukázala, že tady existují určité aktivity ze strany některých mimoevropských, mimounijních průmyslových eh, subjektů, eh, které mají za cíl získat a vyvést evropské know-how. Já si myslím, že tento problém řešit musíme. To na druhou stranu neznamená, že já teď musím přijmout určité rozhodnutí, ale je třeba se podívat do Číny a jinam. Eh, prostě tyto věci se odehrávají v různých sektorech a my eh, musíme říct, že tady u nás existují určité normy. Eh, šest ministrů evropských, italský, francouzský, německý, portugalský, španělský a polský se shodli mimochodem vydali také e, článek e, v Le Monde v tomto duchu. A tito ministři se e, na té to problematice shodli a pojmenovali ji. Myslím si, že to je naším úkolem, že to je také úkolem pro, prům, pro komisaře pro průmysl společně s předsedou komise a s dalšími členy kolegia. Je to problém, který je zásadní pro naší ekonomiku, ale opakuji, to není to samé, jako kdyby se hovořilo o nějakých ochranářských opatření. Tomu se vzpírám, odmítám v tomto směru eh, dělat rovnítko. A eh, jde o to, abychom se domluvili, co dělat, jak reagovat eh, vůči těm, kteří k nám přicházejí vlastně pro určité know-how, které chtějí vyvést. A teď ještě k těm vozidlům tady si myslím, že musíme pokračovat v našich aktivitách, v našem úsilí, musíme pokračovat v práci ohledně eh, toho, té registrace. A k tomu, co řekl pan Buzutil eh, k jeho otázce, nevím, jaký byl výsledek toho návrhu eh, před těmi pár lety, ale až budu mít jasnější vyjádření, jasnější odpověď, kterou samozřejmě se pokusím získat, tak vám ji sdělím a myslím, že jsem reagoval na všechny dotazy, které mi byly vzneseny. Každopádně jsem e, k vaší plné dispozici pro další upřesnění, jak víte. Jsem vždy ochoten a připraven se s vámi sejít ve Štrasburku ostatně Eh, věnuji jeden celý den k tomu, abych se scházel s poslanci a poslankyněmi. A můj celý tým je k vaší dispozici pro poskytnutí i dalších eh, odpovědí, včetně technických podrobností. Děkuji za pozornost. Já děkuji vám, pane eh, místopředsedo, drahý Antonio, za všechny tyto odpovědi, za to, jak jste výmluvně reagoval na ty dotazy. Myslím si, že ten váš pracovní program je opravdu velice vyčerpávající. Možná, že by bylo dobré, kdybyste požádal svůj tým, aby nám předložili krátké schrnutí všech těchto bodů, protože v některých oblastech bychom jistě rádi ty věci sledovali a reagovali. Těšíme se na spolupráci práci v dalších měsících a jsme velice, velice rádi, že jste eh, reagoval na celou řadu otázek, které jsou velmi citlivé a zásadní pro náš výbor. Nepochybně se podaří výrazně věci posunout eh, v oblasti eh, ochrany, v oblasti bezpečnosti a v dalších oblastech. Děkuji také tlumočníkům za to, že to s námi vydrželi o pár minut navíc. Odpoledne máme v 16.30 veřejné slyšení E, které se bude e, týkat motorek, skutru a mopedů, e, dvou a tří kolových vozidel. Budou to otázky kolem nového nového nařízení. Náš zpravodaj, pan Van de Kamp, se k tomu také vysloví. Koordinátoři se sejdou v 15 hodin, abychom hovořili o pracovním programu. Všem děkuji a přerušuji naše jednání.